Okay. I, I haven't opened the meeting yet. Now. Já jsem ještě nezahájil zasedání. Já to zasedání opravdu nejdříve zahájím a pak vám okamžitě předám mikrofon. Tedy, zahajujeme zasedání, začínáme bodem číslo 7. Slyšení o um, legislativě v oblasti globálních benchmarků? Máte nějakou organizační poznámku. Děkuji, pane předsedo, než se pustíme do programu, tak jménem skupiny ALDE bych měl návrh. Eh, totiž, aby vznikl prozatímní výbor, který bude zkoumat daňové úniky a daňové podvody eh, přednostně v rámci výboru Econ. Proč o tom hovořím? Objevila se kauza LuxLeak, je eh, všude přítomná a je to lehce vysvětlitelné. Všichni platíme daně a zdá se, že to někoho netýká a netýká se to pouze našeho výboru, ale my bychom měli být tím, který to povede, který bude první v řadě, kdo se tím bude zabývat. A já bych rád navrhl, pane předsedo, um, navrhl celému výboru Ekon eh, jménem policie skupiny LDA a jako předseda výboru pro rozpočtovou kontrolu ještě mohu říci, že my jsme se v minulém volebním období zabývali daňovými podvody a úniky a domnívám se, že právě Evropský parlament by se toho tématu měl ujmout. Děkuji za tento návrh. Samozřejmě, že se tím bude zabývat následující um, příští výbor koordinátoru. Jak můžete čekat a bude i rozprava na plenárním zasedání, takže se můžeme těšit, že to bude zasedání na nejvyšší úrovni. A výbor Ekon se pak bude řídit všemi normálním obvyklým postupy. Máme přece trvalou pracovní skupinu pro daňové záležitosti. A nyní už přecházíme k samotnému slyšení, slyšení o nesmírně důležitém tématu, totiž to je ta legislativa v oblasti benchmark, Marku a vítám naše řečníky. Máme zde čtyři řečníky zde v Bruselu a pátého, se kterým se spojíme pomocí videolinku do Španělska, do Madridu. Vítáme vás všechny. Obracíme se na vás s prosbou, abyste přispěli k našim snahám vyrovnat se s tématem eh, právě nastavování eh, těchto srovnatelných ukazatelů v globálním měřítku týkající se eh, právě bank a bankovní oblasti. Máme tedy zpravodaje, máme stínové zpravodaje, ti rovněž se v té diskusi ozvou. Ale začneme tím, že dáme slovo našim řečníkům a Obracím se na ně, aby každý z nich dodržel pětiminutovou e, časovou řečnickou dobu a posléze se bude konat výměna názoru se členy výboru. Tedy jako první dostane slovo ještě zpravodaj. Uh, um, Děkuji. Já bych poděkovala Děkuji, vážený pane předsedo. Ráda bych poděkovala všem stěnovým zpravodajům za jejich příspěvek, organizaci tohoto slyšení, všem, kteří se zúčastní dnešního slyšení. Celý tento file, který se týká benchmarku, je nesmírně důležitý pro naše občany, pro biznis, pro důvěru, pro stabilitu finančních trhů, po různých skandalech, které se týkaly manipulování s Liborem, dále různé manipulace s jinými tržními indexy. Je jasné, že musíme udělat mnohem více pro to, aby benchmarky, především ty, které jsou kritické pro naše trhy a ekonomiku, byly spolehlivé, robustní, důvěryhodné. Musíme toho dosáhnout, ovšem prostřednictvím určitého eh, proporcionálně vyváženého postupu, který bude funkční a který zajistí rovné hrací pole pro ty, kteří stanoví benchmarky pro administrátory. Samozřejmě, že tento přístup je obtížným a právě proto vítám to, že jsme se spojili se standardními orgány, regulátory, dále s administrátory, s uživatelským fórem, který je eh, rovněž přítomen na našem slyšení a těším se na to, že to bude konstruktivní setkání. Děkuji, pane předsedo, děkujeme, říká pan předseda. A nyní začneme s prezentacemi. Prvním řečníkem bude pan David Val, který je generálním tajemníkem IOSKA, Mezinárodní organizace IOSKO a vystoupí v rámci videokonference z Madridu. Prosím, máte slovo. Mr. Wright, can you hear us? Pane Wright, slyšíme se. Can someone... Může prosím někdo ověřit? Máme spojení? Neslyšíme se? Slyšíme se? Všechno v pořádku? Takže prosím, prosím, můžete začít. Bohužel, bohužel neslyšíme, neslyšíme komunikaci zatím, ale prosím. Prosím, může, může někdo uh, zkusit navázat spojení? Nebo přes telefon možná? Ano, my, prosím, můžete začít. Nevím, zda nás slyšíte. Prosím, dobře, výborně. Můžete, prosím. Takže slyšíme se, pane předsedo? Výborně, slyšíme se. Thank you very much, Mr. Wright. Děkujeme, děkujeme, pane Rajce, děkujeme. A dalším řečníkem je pan Roberto Schiavien, který je náměstkem ředitele za DG Market, ten tržních operací Evropské centrální banky. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážení členové výboru EKON, dámy a pánové. Dovolte, abych vám poděkoval nejprve za tuto příležitost současnice vašeho veřejného slyšení v Evropském parlamentu benchmarky. Benchmarky v průběhu let se stávají zásadní části naší infrastruktury, naší ekonomiky. Jsou to indexy, které označují platby v rámci finančních kontraktů, kde žádná ze stran těchto kontraktů, eh, tohoto kontraktu může nějakým způsobem stanovovat tyto indexy. A jejich hodnota, kredibilita je právě v tom, že jsou nestranné, reprezentativní a měly by teda být spravedlivé. Pokud důvěra v nestrannost těchto benchmarků by byla ohrožena, tak potom i důvěra v rámci tohoto vztahu eh, kontrakčního mezi těmito dvěma stranami by byla rovněž zásadním způsobem ohrožena. Ehm, například Eonian nebo Euribor, referenční úrokové sazby v eurozóně jsou důležitým prvkem globálního finančního systému a zásadním nástrojem zároveň v oblasti ehm, přenosových mechanismů. Ehm, její důležitost je samozřejmě dokumentována i z července 2014 radou pro finanční stabilitu, která se, eh, která se zabývala reformou hlavních eh, referenčních úrokových sazeb. Bohužel často jsou ovšem předmětem různé manipulace a došlo k ohrožení důvěry, která je s nimi spojena. Proto eh, veřejné orgány přistoupily k zásadním krokům, aby sankcionovaly takové chování a zároveň je důležitý proces reformy, důvěryhodný, který byl zahájen. Samozřejmě jde o zlepšení jednak výpočtu metodologie a i důvěry v rámci tyto sektory. Veřejný i soukromý sektor spolupracují na tomto poli a snaží se o skutečný pokrok v této oblasti. Důležité zapojení soukromého sektoru v tomto ohledu je velice důležité, protože veřejný sektor může vytvořit určitý rámec pravidel, podporovat reformní proces, tak jak jsme to viděli. V minulosti ovšem samotné benchmarky nebo ty soukromé benchmarky by měly být rozhodovány a řízeny právě účastníky trhu. Tato reforma by na to, abychom ji dokončili, samozřejmě potřebujeme naléhavé legislativní kroky, ECB proto vítá návrh nařízení v této oblasti finančních benchmarků, se kterým přišla Evropská komise v září 2013. Jsme nesmírně vděční za práci, která proběhla i na straně Evropského parlamentu ve snaze revidovat a přijmout eh, toto nařízení. Toto nařízení by mohlo tento proces udělat eh, odolnějším proti manipulaci, mohlo, mohli bychom tím ochránit investory, spotřebitele a zabránilo nebo zaplnilo by to hm, takové mezeře v to, na tomto poli, eh, kterou cítíme především v rámci našich referenčních sazeb v eurozóně. Rychle přijetí této reformy na straně zákonodárců je zásadní. A nyní, jestli dovolíte, několik hlavních bodů z našeho stanoviska ECB, který se, který se týká návrhu Evropské komise. ECB vítá tu skutečnost, že navržené eh, nařízení vytváří společnou sadu přímo aplikovatelných pravidel pro celý proces stanovování indexu benchmarku a pro celou řadu těchto benchmarků. Toto nařízení identifikuje to, které z těchto benchmarků mají takzvanou systémovou důležitost záležitost, to znamená kritické benchmarky či indexy. A tato reforma by měla podléhat striktnějšímu režimu Zahrnuto je možnost spolupráce mezi dohledovými orgány a zároveň i možnost těchto orgánů přijít s input daty na ehm, ehm, povinném základě k těmto kritickým benchmarkům. ECB zúraznila několikrát v tomto kontextu to, že jelikož Euribor ehm, index má nesmírně systémovou důležitost pro finanční trhy a jelikož je to velice důležité v oblasti monetární politiky, evropské orgány pro dohled by měly být zapojeny do stanovování těchto sazeb, do celého procesu. Orgány jako ESMA nebo EBA jsou právě takovými orgány, které by mohly přijmout na sebe tuto roli. Zároveň ECB má určité obavy, pokud je o průchodnost, realizovatelnost eh, eh, navrženého a takových eh, orgánů v oblasti kritických benchmarků. Pokud jde o referenční sazbu, která pokrývá širší počet zemí, například jako je tomu Euribor sazby, znamenalo by to, že by Eh, jsme museli koordinovat obrovské množství různých orgánů. ECB má další obavy. Návrh tohoto nařízení se spolehá především na kvantitativní kritéria, pokud je o hodnocení toho, která, které benchmarky jsou považovány za kritické a kde bude v jaké situaci vyžadovány po, povinný příspěvek. Kvantitativní kritéria ovšem ob, eh, stěžují hodnocení a možná nebudou dostatečné pro určité národní benchmarky, jak byly kategorizovány jakožto kritické benchmarky, zatímco možná jsou zásadně kritické pro domácí systémy. Podobně eh, ty eh, Prahy, které se zde navrhují proto, aby zde došlo k tomu povinnému příspěvku ze strany eh, určitého orgánu, by nemuselo ochránit daný benchmark, eh, pokud jde o redukování počtu jednotlivých příspěvatelů. Definice těchto kritických benchmarků v rámci povinného programu by mělo být založeno i na kvalitativní kritérii podle našeho názoru. To znamená, že tam vezmeme v potaz i finanční stabilitu, která je zásadní v tomto ohledu. Na závěr bych rád obrátil vaši pozornost na návrh vytvořit určitě určitý eh, režim ekvivalence i pro eh, eh, benchmarky třetích stran, což by mělo zajistit našim občanům určitou kvalitu využívaných benchmarků a zároveň rovné hrací podmínky, rovné pole mezi všemi administrátory kritických benchmarků je zásadní, aby požadavky, které se, po, po, se kterými se počítá z této oblasti, nezabránili nebo nebránili využívání těchto benchmarků třetích zemí, protože mnoho investičních produktů v rámci Evropy právě využívá tyto ne Eh, evropské benchmarky. Myslíme si, že bychom měli i objasnit to, jakým způsobem bude komise aplikovat to ekvivalenční podmínky a jaké budou následky pro mm, kontrakty, které zatím nejsou ještě um, dokončeny. Eh, delší eh, tranziční období by v této oblasti rovněž nebo v přechodném období by mělo být zváženo. V rámci tohoto přechodného období by podle našeho názoru administrátoři jednotlivých eh, benchmarků pro jednotlivé země museli demonstrovat to, že skutečně plní základní podmínky, které v červnu 2013 publikovala organizace IOSCO a které jsou rovněž základem návrhu Evropské komise. To, že budeme využívat tyto globální akceptované standardy jakožto základ ekvivalenčního režimu benchmarku třetí strany podle našeho názoru skutečně vhodným přístupem. A úplně na závěr bych rád zdůraznil důležitost rychlého stanovení legislativního rámce pro tyto indexy, pro benchmarky mm, viděli jsme, že došlo opravdu k mm, porušení důvěry mezi, mm, mezi účastníky trhu a těmi, kteří přispívají k tvorbě mm, benchmarku. To samozřejmě již nechceme, aby došlo k opakování takové situace. Mohlo by to mít nedozírné následky na celý trh. Když tvoříme novou, nový rámec, musíme zajistit to, že bude důvěryhodný a robustní, solidní, protože jenom tím, že zlepšíme kvalitu stávajících a budoucích benchmarků, budeme skutečně schopni opětovně obnovit důvěru v ty tyto benchmarky na trhu. Děkujeme. Děkujeme, říká pan předseda a dalším řečníkem je pan Hartmut Graf, který je generálním ředitelem organizace STOPS. Vážení poslanci, vážení členové ekonu, dámy a pánové, já vám mnohokrát děkuji za pozvání. Jsem velice rád, že mohu podpořit vás ve vaší debatě a rozhodování. Nejdříve bych řekl, proč jsou indexy tak důležité. Evropa v současné době je ohrožena japonskou nemocí, a sice eh, nízkým nebo nulovým růstem a eh, příliš stárnoucí populace. Tohle eh, indexy nevylečí, ale mohou přispět k řešení. Investice do indexu je mnohem lepší způsob, jak šetřit na důchod. 60 až 90 manažerů fondů eh, indexy neporazí. Indexy eh, také jsou eh, základem jednu, jedné z nejrychleji rostoucí oblastí v oblasti finančních služeb. Indexy mm, také podporují efektivní nasazení kapitálu a také přispívají k posílení transparentnosti na trhu. Jinými uh, slovy, zásadně přispívají uh, k ekonomice, k finančním službám a celkově k průmyslu. A teď uh, poskytovatele globálních indexů. Těch indexů je asi 2 miliony. Ve Stoxu jich každý den agregujeme asi 130 milionů cen a z těch 120 milionů, pardon, Eh, uděláme asi 30 milionů indexových hodnot. Já jsem tady jako poskytovatel indexů a také eh, si, vám chci říct, že si myslím, že regulace indexů je užitečná a nezbytná. Poruchy, eh, s, kterým, ke kterým došlo k indexům, byly dány střetem zájmu. Provozovatele indexu obchodovali i s indexovanými produkty. Poskytovatele cen, poskytovatele eh, sazeb eh, také v tuto chvíli. Tento eh, střed zájmu je třeba vyřešit regulací. Pak je tady druhý střed zájmu, ke kterému dochází, když správce aktiv spojuje pasivní produkty s, vysaz, tedy s vytvarnými indexy. Jednoznačně bychom doporučovali věnovat pozornost eh, samoindexování, eh, které eh, nepokrývá stávající návrh. Myslíme si, že hm, indexace je velice důležitá pro takové indexy, pro takové to typy indexů typu Libor. Je tedy třeba kalibrovaný přístup, abychom nepo stihli ten průmysl jenom eh, někde, a také, abychom zajistili funkční eh, model podnikání, který eh, přispěje velice užitečně k rozvoji toho průmyslu. Určitě nechcete, aby indexy poskytovali jenom poskytovatele a produktů, protože ty by si mohli křížově dotovat vytváření indexu. A proto navrhujeme eh, následující eh, klíčová eh, doporučení, která byla v souladu s principem proporcionality. Ty požadavky na indexy na základě regulovaných dat, regulovaná data jsou data z regulovaných burs podle tam proběhlých transakcí, by měla být nižší No, eh, nebo příspěvky na ně, nebo požadavky na ně by měly být nižší než eh, na indexy ze subjektivních dat. Například nemělo by docházet k eh, zaznamenávání, k pořizování záznamů v indexu z regulovaných dat, protože tyto jsou už podle, na ty už jsou kladeny požadavky o transparentnosti před a po transakci podle MIFIDu. A ne, subjektivní indexy by neměly být součástí těch kritických indexů. Existuje tady eh, globální konkurence mezi poskytovateli indexů. A proto si myslíme, že je třeba globální regulace. Principy IOSCO pro eh, finanční eh, indexy, které byly zveřejněny minulý rok, jsou velice solidním základem pro globální harmonizovanou regulační iniciativu. Tyto principy už jsou eh, široce přijímány většinou eh, těch nejrozšířenějších poskytovatelů indexu. Eh, formální prvky půjdu, budou fungovat jedině s regionální legislativou, ale Spojené státy například nechtějí mm, uznat tyto, tato doporučení jako legislativu a Evropská unie by tedy měla uznávat takové eh, indexy pouze pokud budou v souladu s principy IOSCO. Kromě toho je třeba na přechodné a implementační období. Měli bychom uznat, že nezávislý eh, průmysl, eh, nezávislé odvětví indexu dobře sloužilo finančním trhům v posledních desetiletích, nebyly skandály. Byly to spíše poskytovatelé produktů, kdo za to byli zodpovědní. Já bych zmínil jednu věc. Jedná se diskusy o tom, jak eh, zlepšit mm, vlastně zprávu poskytování služeb. Ta debata je nesmírně důležitá a je velice na správném místě. Je to jako kdybychom chtěli eh, zlepšit eh, veřejnou dopravu. To je to také velmi důležité, ale v tomto ohledu bychom neměli vést debatu o svobodném přístupu do dopravy. Zajišťování indexu je plně konkurenční globální biznis a nařízení by nemělo omezovat e, modely podnikání poskytovatelů tím, že bude e, podporovat e, nepoměrný přístup k našim datům, což je jádro toho, co děláme. Eh, potřebujeme kalibrovaný, eh, um, přiměřený přístup. Jedině tak bude fungovat globální konkurence. Mnohokrát vám děkuji za pozornost a těším se na otevřenou podnou debatu. Děkuji, říká vám předseda. A, a nyní dostává slovo Rudolf eh, Zíbel Eh, šéfem pracovní skupiny FAMA k indexům a generální ředitel Německé asociace zprávců eh, aktiv. Děkuji, pane předsedo, vážení členové výboru, dámy a pánové. FMA je eh, představitelem odvětví řízení aktivy, má 60 3 členů a 17 trilionů eur, 10,3 trilionů v regulovaných fondech, alespoň tak tomu bylo v červnu. Já bych rád nejdříve zmínil, že moje združení plně podporuje cíle této právní úpravy, aby bylo dosaženo cílu v oblasti investorských aktivit, zejména znovu obnovit důvěru v roli investorů. Nejdříve chci vyjasnit, jak používají právě manažeři aktiv eh, tento nástroj. V nejlepším zájmu klienta, fiduciárním zájmu, investoři jako vy, já, anebo institucionální investoři, jako například eh, penzijní fondy či pojišťovny, eh, ti všichni potřebují referenční hodnoty, anebo i korporace. Úspory, e, důchody milionů evropských občanů závisí na e, kvalitním poskytování těchto indexů a referenčních hodnot. Manažeři aktiv sami nepřispívají žádnými daty, na nichž by se zakládalo propočítávání těchto referenčních hodnot. Jak už zdůraznil graf, jedná se o určitý cíl eh, pro dosažení určité kvality eh, služeb, jako například u pasivních fondů, anebo k poměřování výkonu nějakého fondu oproti nějaké referenční hodnotě nebo kombinaci referenčních hodnot. Manažeři aktiv nemají přímý přístup ke stranám, které určují tyto referenční hodnoty, ani nemají možnost nějakým způsobem zmanipulovat eh, výstup jejich práce, ani nemají možnost sami oceňovat finanční nástroj. Čili USIC eh, jsou výhradně založeny na hodnotě eh, těch aktiv, které za nimi stojí, čili deriváty, um, hotovost a aktiva a rovněž i e, fondy, které se zakládají na směných hodnotách, které se snaží replikovat e, určité výkony. Manažeři aktiv e, jsou přísně regulováni směrnice USIT, směrnice o aktivech a um, doporučení a směrnice k ETF a rovněž ESMA požaduje, aby fondy používaly pouze transparentní metodologicky propracované indexy z pohledu složení, cen a úrovně a stejně tak musí být vhodné pro účel, ke kterému jsou používány a obsahově musí být jasné natolik, aby bylo možné zopakovat ten propočet. Čili Čili úprava referenčních hodnot by měla doplnit, eh, případně by se pokrývala už s něčím, co my máme a um, Jde hlavně o to, aby ta volba těch eh, indexů byla solidní, aby odpovídala největším standardům, i když v zájmu transparentnosti bychom uvítali povinnost eh, takovou, která nám umožňuje nebo sestavu povinnosti dobře fungovat. Regulační rámec se skládá se tří cílů eh, nebo zásad. Musí být proporcionální, musí ten typ těch benchmarků být takový, aby byl odolný vůči manipulaci, musí to být vše průhledné, rovněž to musí být cenově úsporné, aby všichni mohli konat svou práci dobře a jinak by tam mělo být zajištěno rovné herní pole pro všechny, nezávisle na tom, ze které jsou země, aby investor měl širokou volbu i v oblasti volby těch referenčních hodnot. Oč nám jde? Za prvé, volba benchmarků musí být jasně rozlišena od, eh, kde jsou generovány. Za druhé, data, která se dostávají na trh, musí být regulovaná a ta regulace i ta data musí být pro investory zcela průhledné. Tady už řečníci upozorňují na určité věci, takže to opakovat nebudu. A za třetí, eh, právní úprava by se měla týkat pouze indexů, které jsou přístupné veřejnosti. Za čtvrté, investoři musí mít přístup k těm údajům a za čtvrté, neměli být neměl by být nikdo vyloučen i eh, objekty, které tvoří ty referenční hodnoty mimo EU. Tedy Eh, výroba nebo generování těch indexů a jejich využívání. To, že to musí být odděleno. Čili nejdříve musíme jasně nadefinovat využívání určité referenční hodnoty, abychom ji mohli odlišit od toho, že ji někdo vygeneruje nebo tvoří. Zatím nemáme plný seznam uživatelů a proto je to určitá výzva z pohledu rovného hracího pole. Soustředíme se na definici využití právě v souladu s tím, co je probíráno na radě. Tam by mělo být zahrnuto eh, zahrnuty dva specifické typy využívání, čili modifikace indexu jejich kombinování, pokud nevzniká úplně nový, index jako výsledek toho, jak možná víte, e, právě naši manažeři si často šijou na tělo určitý index, aby to vyhovovalo typu té investice. A odkazy na určité indexy, zejména finanční indexy, to popsal už pan Graf. A to by mělo vše být definováno jako používání či případně využívání těch benchmarků. A pak to, že něco porovnáváme s výkonem nebo poměřujeme výkonnost. Tam nemáme možnost ani manipulace, ani zásahu do celého procesu, ehm, ani v oblasti toho fondu, ani eh, v oblasti případného porušení práv investorů. A za druhé, musí být jasné, že pouze indexy zveřejněné a přístupné veřejnosti jsou platné a eh, použitelné. Většina, jak zde bylo řečeno, těchto benchmarků je učena institucionálním investorům, kde vlastně jde často o vztah mezi jedním investorem a poskytovalem indexu. Článek 3 nicméně tam by mělo být vyjasněno, že tyto indexy nejsou pokryty touto právní úpravou. A za čtvrté, musíme mít transparentnost, co se týče dat spojených s těmi indexy, čili jak u metodologie, tak u učování cen, složení, jejich vážení a to musí být pravidelné tato transparentnost musí být i podpořena nějakým prohlášením týkajícím se toho benchmarku a rovněž i tím, co daný eh, subjekt dodržuje. A rovněž by měly být poskytnuty k dispozici i na webových stránkách ESMA, tak aby tam byl přístup eh, pro všechny eh, veřejný k všem dosažitelným typům indexu. A v souladu s tím, co už řekli předřečníci, i my si přejeme rovné podmínky pro všechny. A i poskytovatele, kteří jsou mimo EU a tam navrhujeme tři až pětileté leté přechodní období. Pokud v té zemi například právní úprava není, tak oni pak musí dokázat tu komplianci, to dodržování a omlouvám se, že jsem přetáhl, ale to už je vše. Děkuji. A nyní poslední řečník, pan Pierre Mario Sata, eh, šéf finančního oddělení Hypofer Einspark a člen Unikreditu. Eh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně výboru EKON, dámy a pánové. Rád bych poděkoval za tuto příležitost vystoupit s některými našimi názory k tomuto velice důležitému tématu. Samozřejmě, že jsem ochoten odpovědět i na dotazy. Unikredit vítá tuto přetrvávající iniciativu na straně EU i na globální úrovni, která se snaží reformovat stávající strukturu a využívání evropských benchmarků. Myslím si, že je to klíčový krok pro obnovení tržní důvěry a důvěry v benchmarky. Nedávné události zúraznili. To, jak jsou benchmarky zásadní a i potenciální, nebo ten potenciál negativního dopadu e, u méně sofistikovaných finančních produktů, například jako jsou hypotéky. Proto potřebujeme harmonizovaný přístup, abychom vzali v potaz i přeshraniční charakter benchmarku. A právě proto se zúrazním na zúrazním manage market benchmarky, pokud jde o jejich aplikaci a využívání. Unicredit je součástí panelu, kteří vytváří například Eurabor nebo Iony, tyto hlavní referenční hodnoty a jsme samozřejmě i zásadním uživatelem těchto benchmarků, um, které um, v této oblasti. Tyto benchmarky jsou jedním ze základních um, prvků finančních trhů. A Samozřejmě, že by to eh, mohlo mít velice negativní dopad, pokud by došlo k nějaké manipulaci v této oblasti na všechny účastníky. Právě proto my chceme mm, na dobrovolném základě eh, informovat o všech těchto záležitostech. Potřebujeme reformovat celou tuto problematiku, aby došlo k zapojení přísnějších pravidel, než tomu bylo před několika desetiletími, když tyto benchmarky byly tvořeny. Hlavní podmínkou benchmarku, který by mohl být považován za kritický, je samozřejmě i národní hodnota alespoň pěti. 7 miliard. My si myslíme ovšem, že to je nedostatečné, toto číslo. Myslíme si, že to nebere dostatečně v potaz benchmarky, které by eh, rovněž mohly být pod touto hodnotou, ovšem stejně jsou, představují systém mluvě důležitý benchmark ehm, pro některé země nebo pro celou EU. Právě proto bychom chtěli, aby to bylo založeno spíše na kvalitativních kritériích, zhodnotí se jakým způsobem je to propojeno s finančním kontraktem, hodnocení tohoto benchmarku, jaký může mít negativní dopad na finanční stabilitu a tak dále. To znamená, jaký by to mohlo být například i na dopad na reálnou ekonomiku ve více než jednom členském státě, pokud je o dohled této oblasti. Tam, kde jsou benchmarky kritické pro více než jeden člen mm, nebo za jeden členský stát nebo představují více uživatelů, myslím si, že je to spíše na bedrech ESMY a ne lokálního či národního eh, dozorčího orgánu, který by měl provádět dohled na těmito na funkcemi tohoto, těchto benchmarků, protože eh, rozhodnutí u kritických benchmarků musí vzít v potaz celoevropské zájmy, stabilitu celého evropského finančního trhu, zabránit fragmentaci na národní úrovni a mm, vlastně rovněž donutit novou komisi, aby eh, začala tvořit tuto kapitál, unii kapitálových trhů v posledních několika letech 19. Bank mělo problémy v této oblasti s Liborem například. Pokud jde o přeshraniční benchmarky, například mm, jako ty benchmarky, o kterých hovoříme, je důležité, aby panel představovala dostatečnou reprezentativnost, kontinuitu využívání jednotlivých benchmarků, jelikož je důležité, abychom naléhavě přijali rozhodnutí v této oblasti. Rádi bychom viděli aby to bylo spíše na bedrech ESMI, pokud jde o povinné na kritéria, kvalitativní kritéria, která, eh, nebo různá numerická kritéria, tlaky, která budou stanovena. Dále jsou to přechodná data, kterým se věnuje priorita eh, při referenci jednotlivých benchmarků. Je zde méně diskrese v oblasti vstupních dat, a to znamená, že jim méně možnosti manipulování s těmito daty, zdá se. Ovšem, například Euribor nebo eh, eh, jiné indexy v, tomto, v této oblasti by mohly být eh, lepší, protože by zamezily případům nedostatečné likvidity. Právě proto byste měla být umožněna i jiná kritéria dat, pokud budou um, zastupovat ekonomickou realitu daného trhu, kterou by měl daný benchmark měřit. Samozřejmě, že musíme Eh, že zde musí být dostatečná kontrola, zpráva a řízení celé záležitosti. Administrátoři by měli zveřejňovat data, která využívají pro kalkulaci benchmarku okamžitě po zveřejnění těchto benchmarků. Ovšem je máme určité pochybnosti, za to bude představovat pro uživatele nějakou přidanou hodnotu. Myslíme si, že zveřejnění těchto přechodných dat v rámci money market úrokových sazeb by mohlo mít negativní dopad na tuto oblast, protože by zveřejnilo určitě například i náklady, které jsou nesmírně citlivými daty. Zveřejňování na straně jednotlivých bank, pokud jde o sazby nebo stresové období, by v podstatě znemožnilo možnost získávání financí na finanční finančních trzích. Myslíme si, že administratoři by neměli zveřejňovat tato data, ale prostě by měli pouze ukládat tato data pro určité období, které od nich bude požadovat ESMA. A na závěr, v několika posledních eh, měsíci jsme viděli různé iniciativy, alternativ, které by pokryly benchmarky money market peněžních trhů, například především u Euriboru. Některé návrhy vypadají slibně, Ovšem podobně jako u Euriboru, když byl na konci roku 80-91, s ohledem na různorodost těchto kontraktů, smluv založených na Euriboru nebo různorodých národních legislativ, myslím si, že bychom se potřebovali určité hlavní směry na evropské úrovni, které by zabránily například porušení již stávajících eh, tržních eh, úmluv, eh, které, jsou, které platí v současné době. Děkujeme. Děkujeme, nyní jsme vyčerpali kolo našich hostů a nyní bude probíhat diskuze s členy našeho výboru EKON. Já poprosím jednotlivé poslance v prvním kole to budou stínovi zpravodajové, zpravodajové, kteří budou mít dvě minuty na položení dotazu. Prosím, abyste nám řekli, na koho se obracíte a Eh, naši hosté poté budou mít tři minuty na odpověď. Po tomto prvním kole proběhne ehm, část Catch the Eye, takže nepřihlášených řečníků. Nejprve to bude pan Luděk Niedermayer za EPP. Máte dvě minuty. Děkuji. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, já si myslím, že budu ještě rychlejší. Režim třetích stran. To je můj dotaz na zástupce komise. Problém je ten, že nařízení bylo připraveno v tom okamžiku, kdy zásady organizace JOSKO se připravovaly. Ovšem nyní mám pocit, že organizace JOSKO nebo vůbec její zásady jsou akceptovány jakožto globální pravidla, proto se ptám, do jaké míry je realistické, že pokud teda přijdeme s něčím, co půjde nad rámec regulačních požadavků IOSKA, zda dojde k nějaké reakci, nebo si myslíte, že některá jiná globální finanční sekte- centra se přidají k tomuto našemu režimu. To znamená, nebo spíše opačné riziko, že budou ty ostatní dodržovat principy i oska, zatímco náš režim bude tak, om, tak přísný, že mm, zde budou určitá omezení pro evropské společnosti, eh, které by chtěly využívat benchmarky, eh, jež jsou mimo evropské. Děkujeme. Čili a představitel komise, pan Filip Todd, má slovo, prosím. Můžete odpovědět. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych objasnil to, že ten režim třetích stran, ten je připraven proto, aby jsme mohli využívat teda tyto benchmarky v rámci finančních nástrojů, v rámci spotřebitelských kontraktů, například hypoték, aby to bylo tak robustní a tak spolehlivé, jako i ty benchmarky, které máme v EU. Tato iniciativa by měla zajistit to, že evropské společnosti opravdu hrají na stejném hracím, se stejnými podmínkami ve srovnání s jejich konkurenty a že využívají stejná pravidla. Důležité je zúradnit to, že ten režim ekvivalence by měl být z právního hlediska zdravý, robustní, rovné hrací podmínky e, samo certifikování na straně třetích stran ehm, by, by znamenalo takovou právní jistotu nebo stejné hrací podmínky. Tento návrh je inovační tím, že explicitně uznává poprvé roli pravidel organizace IOSCO. Když vlastně hodnotíme ty ekvivalenty v rámci našeho nařízení, museli jsme přijít v potaz to zdá právní rámec těchto třetích stran a praxe v oblasti zprávy mm, zajišťuje plnění nebo dodržování mezinárodních principů organizace IOSCO, Jejich přeskum dodržování implementace principu IOSCO podle nás bude představovat takový dobrý, užitečný základ, pohled na to, jakým způsobem země, které se upsaly k těmto principům, to implementují. Víme, že i třetí země, například Japonsko, provádí různé iniciativy, Singapur v tomto ohledu zvažují přípravu legislativy u benchmarku, možná asi v takovém užším nejprve měřítku, ale z možnosti rozšíření do budoucna, tak jak tomu bylo v minulosti, například u eh, eh, ratingových agentur. My většinou samozřejmě EU plní mezinárodní principy, zásady, to je správné, dodržujeme ovšem velice eh, často, často už tím, že my vlastně začneme je plnit, tak třetí země se k nám často přidávají poté. Děkujeme, říká pan předseda. Dalším řečníkem stínový zpravodaj za SAD, pan Chonan Fernandez má slovo. Dobré odpoledne. My jsme... Já jsem měla vlastně podobnou otázku jako kolega z EPP. To už jsme si vyslechli odpověď, takže ještě další záležitost eh, na zástupce ECB, definice těch kritických eh, benchmarků. Stávající definice těchto kritických referenčních ukazatelů není dostatečná. To znamená, ta národní hodnota se tam využívá pro stanovení toho, zda je to kritické, či, nekri, či není kritický referenční ukazatel. Já to trošičku spochybnuju, protože by se to mělo samozřejmě propojit i se stabilitou finančních trhů. Já se tam například za to nedá nějaké velké pole potom supervizorovi orgánu dohledu. Nebo jak definovat lépe eh, tento kritický benchmark, aniž by tam eh, orgán dohledu měl nějaké neobezené pravomoce. Další záležitost, komoditní referenční ukazatele, možná pro všechny účastníky panelu nebo pro ty, kteří budou chtít odpovědět. U komoditních referenčních ukazatelů, především nefinančních, tam máme problém těch jednotlivých kontributorů, protože v současné době to je nepovinný systém. Máme zde etický kodex, který je závazný. To v podstatě možná představuje určitý problém ze strany třetích stran, které s námi spolupracují bez mm, nějakého podílu na zisku v této oblasti, proto bych se rád zeptal, co si myslíte o vyřešení těchto problémů v vlasti eh, ne, nefinančních benchmarků, etický kodex, eh, povinné eh, informování a tak dále. Děkujeme. Pan Skiami má slovo, děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně. Pokud je o definici kritických Referenční ukazatelů, benchmarků, kvalitativní, kvantitativní aspekty, jejich propojení. Může mít jistě určitou úroveň um, nějakého volného pole působení nebo rozhodování, která by měla být založena na analýze dané instituce, která je zodpovědná eh, za takovou analýzu na úrovni Unie. Tam samozřejmě, že to může být i eh, podléhat přeskumu v čase, určité, podléhat určitým úpravám nebo zvážení hm, hodnosti, hodnocení ze strany dané instituce. Ovšem je důležité to opravdu propojit tyto dvě věci. Na jedné straně rozsáhlé reference Um, obrovských uh, kontraktů na druhé straně. Určitá analýza finanční stability, která spíše má takovou kvalitativní povahu. Nejenom pro jednotlivé země, ale pro Unii jako celek. Děkuji. Ještě nějaký řečníci by rádi od, řekněme, nebo hosté odpověděli na tuto druhou od, otázku. No. Prosím. Já nejsem eh, odborník na komodity, ale eh, my každopádně eh, Euribor se také vytváří s tímto způsobem mm, dobrovolných ukazatelů, takže je tady riziko, že další přispěvatelé odejdou z toho panelu a, a ta sazba už nebude moci být zvířejňována. Tady je velice e, těžké dosáhnout povinného příspěvku prostřednictvím etického kodexu. Asi budeme potřebovat něco silnějšího jako legislativní iniciativu. Komise? Děkuji. Já bych eh, zareagoval na otázku etického kodexu. Upozornil bych vás na zásady EOSCO, které požadují, aby správce eh, indexu, poskytovatele nebo přispěvatele eh, žádal o pravidelné každoroční podepsání etického kodexu nebo tohoto kodexu. Čili to je pravidlo, které EOSCO Eh, uplatňuje u toho právě zavazného eh, kodexu. Samozřejmě lze to dělat i jinými způsoby. Eh, předsednictví rady se snažilo implementovat toto jinak, nicméně je to princip, který se tady snažíme transponovat. Děkuji a dále za ECR. Pan Sam Poterho. Děkuji. Za EC mám obecnou otázku na Davida a Wrighta z Josko, pokud nás slyší. Tak jelikož eh, máme eh, nějaký problém se spojením s Madridem, tak si ty otázky eh, nazbíráme na Jirsko až na konci. Tak budu mít ještě další. Tak prosím druhou část. Teď mám jednu konkrétnější pro pana Grofa. Jako zástupce zprávce eh, mm, eh, indexu ze třetí země ze Švýcarska. Plánujete tam eh, legislativu v podobném rozsahu jako navrhované nařízení v EU? Pan Graf? Já tady samozřejmě můžu hovořit, nemůžu hovořit za švýcarskou vládu, která nakonec bude uplatňovat toto nařízení. Ona samozřejmě se vedla debata s různými stranami ze švýcarské vlády a mm, zatím neexistuje žádný plán implementovat legislativu k indexu ve Švýcarsku. Děkuji. Ještě se k vám vrátíme, až uděláme uh, spojení s Jaskem pan Biegas. My uznáváme, eh, jak důležité eh, ty indexy jsou. Ukázalo se, eh, jaká škoda může být způsobena, když jsou ty indexy manipulovány. Ukázalo se to zejména v Portugalsku. Najednou miliardy eur se museli vydávat z, z veřejné pokladny. A to zneužívání je dáno dvěma faktory. Za prvé eh, středem zájmu a za druhé eh, složitostí eh, ukazatele a, měrou, do jaké míry je nepovinný. Proto je třeba dát jasně najevo, že cenové indexy, pokud mají být kvalitní, by měly být jednoduché, ale jak víme, to všechno není eh, reálné. Z toho, co eh, různí řečníci uvedli, eh, se zdá, že musíme řešit potřebu rozšíření úlohy veřejných institucí. Máme různé instituce v Evropské unii, které jsou v takové pozici, že eh, by mohly být daleko rozhodnější při přijímání kroků v této oblasti. A určité mm, ukazatele a určité, in, určité indexy jsou tak důležité, zejména ty, které se týkají úroku. Proč do toho nezapojit ECB eh, e a další instituce? aby vydávali eh, signály trhu. Čímž bychom se vyhli eh, toho problému, tomu problému eh, střetu zájmu a ještě bychom zlepšili kvalitu ukazatelů. Chtěl jste to adresovat konkrétnímu řečníkovi? Dobrá, tak jestli ne, tak kdo by chtěl tady mluvit o konkrétní roli veřejnosti, tedy o veřejné roli, pardon, ECB? Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, já si myslím, že veřejný sektor už toho udělal docela hodně. Zejména v této oblasti. Za prvé eh, dohled. My jsme nebyli, teď už jsme, až eh, už několik dní. Teď jsme tedy dohledovým eh, orgánem která má, který má povinnost preventivního dohledu. Nicméně, pokud jde o dohled nad e, chováním finančního trhu, tak tam už jsme byli upozorněni na všechny ty skandály. A také za centrální banku. Ta byla velice e, e, intenzivně zapojena do podpory reformního procesu. Všichni řečníci hovořili o těch různých eh, zprávách a skupinách, kdy eh, IOSCO, BIS pracují o indexech eh, úrokových sazeb nebo kurzových nebo kurzů směných a pokud jde o chování při eh, poskytování těch vstupů, ale i eh, pokud jde o eh, metodiku výpočtu toho referenčního ukazatele, tak my jako Evropská centrální banka se snažíme být katalyzátorem reformních iniciativ účastníků trhu Evropské bankovní federace EMI, provozovatel Euriboru. Update k hm, Euriboru založenému na nějakých konkrétních transakcích. Ještě někdo, prosím? Jenom eh, jednu informaci. Samozřejmě eh, soukromé odvětví se snaží, aby ty odvěk, o, mm, aby ty indexy byly mnohem transparentnější. A tyhle subjektivní eh, indexy založené na cenách poskytnutých panelisty. Pokud eh, tohle omezíte legislativně, tak vlastně vytlačíte soukromý průmysl z toho segmentu a můžete skončit tu situace, eh, kdy zničíte eh, určité eh, způsoby, jak zajišťovat indexy. Na základě eh, transakčních cen a v současné době současné odvět, současný, současné odbě, průmyslové odvětví se snaží opravdu vytvořit nové způsoby. Děkuji, Filip Lambert, za zelené. Dobré odpoledne. Otázka na komisi. My bychom eh, byli rádi, aby eh, toto nařízení se týkalo všech indexů. Nicméně eh, nekritické indexy by měly lehčí režim a ty kritické by měly přísnější režim. A díky tomu bychom postihli všechny. A to by znamenalo, že až jeden ukazatel přejde z nekritické kategorie do kritické, půjde pokryt dohledem. A co byste tomu říkali? A potom e, otázka jak na komisi, tak na ECB. Jedna z věcí, která očividně vytváří zbytečná e, rizika na finančních trzích, je, že e, indexy se používají pro nepatřičné operace. Libor se používá prakticky na všechno, i když to vlastně není relevantní. Takže jak můžeme hm, řešit eh, tu potenciální vhodnost používání indexu. Jak eh, to můžeme pokrýt v té stávající legislativě, tak abychom se postarali o to, aby tyto ukazatele eh, se používaly jenom ve vhodných případech a ne jinak. A pokud se použijí nevhodně, tak jak můžeme omezit to riziko a poukázat eh, na to. A potom ještě otázku na eh, pana Siopska, pana Rajta. Eh, máte představu o velikosti té, manipulací, té manipulace s směnými kurzy? Děkuji, pan Rajta, odpoví později, tak nejdřív komise. Děkuji otázka způsobu pokrývání různých indexů a to, zda by některé z těch referenčních hodnot mohly podléhat odlehčenému režimu. My se domníváme, že návrh komise spočívá přesně v tom. Snad není dokonalý, dá se ještě mnohé zdokonalit, ale uh, jeho obsahem je mezi jinými horizontální pojetí různých typů benchmarků a pak striktnější principy, čili například povinné příspěvky, povinný dohled u těch závažnějších indexů a pak máme návrh konkrétních požadavků šitých na míru u takzvaných regulovaných datových benchmarků, kde se opíráme o určitá ustanovení, která například už jsou v evropské legislativě, ale dají se upravit například u benchmarků k směrným kurzům a komoditním benchmarkům. Tedy komise si velice přesně uvědomuje, že existuje právě taková potřeba upravovat indexy k určitému typu použití a rovněž podle závažnosti. Ale zabýváme se i otázkou, které z těch indexů by měly být eh, nějakým způsobem veřejně regulovány a dozorovány, protože Neradi bychom, aby naše úprava vedla k určitým mezerám, případně právnímu váku v určitých oblastech a znovu bychom měli eh, možnost vzniku skandálu a manipulace těch oblastí, které upravené nejsou vůbec. Víme, že už se ty skandály a ta obvinění vztahují i na například referenční hodnoty v oblasti toho Forexu, k němuž zde byl dotaz eh, cených kovů a tak dále, jiných oblastí. Takže by vše se mělo vlastně obecně řečeno týkat všeho, i když samozřejmě můžeme se zabývat otázkou, zda určité referenční hodnoty by mohly být propracovány v poměru k tomu, jak jsou používány a jak jsou závažné. A nyní ECB, pokud to vidím správně. Ano, děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, já bych k tomu řekl, že Od začátku loňského roku my, co by ECB, já jsem ještě pracoval na této problematice eh, pod tím eh, jakoby patronátem BIS a zveřejnili jsme i zprávu na našich webových stránkách. Tam jsme hovořili o takzvaném principu volby, což si myslím, že přesně ladí s tím, co jste řekl vy a já jsem velice vděčný, že jste se o tom tématu zmínil. To přesně je, oč nám jde. Umožnit eh, tržním účastníkům, hospodářským subjektům i uživatelům volit si různé indexy, různé referenční hodnoty podle toho, které nejlépe odpovídají jejich potřebám. Proto jsme tehdy už zdůraznili význam dobré volby, dobrého sortimentu těch benchmarků a rovněž umožnit kvalitní analýzu koncovému uživateli, který si bude schopen propojit eh, hodnoty s potřebou používání určitých referencí. Správně podotýkáte a citujete vlastně i můj názor, že někdy například i reference týkající se úrokových sazeb jsou používány úplně všude aniž by někdo zkusil vůbec zvažit, zda takový typ eh, rizika či případně finančních eh, proměnných eh, či úvěrových referencí je vůbec potřeba aby si nejdříve nadefinoval, co mu z toho vznikne, anebo zda se mu to vyplatí sahat k této referenční hodnotě. Tedy tato filozofie přístupu a e, v té zprávě e, Komise pro finanční stabilitu, tam to bylo zdůrazněno. A právě ta dohledová komise i v rámci ECB se snaží přijít s právě přístupem takové celé sady indexu či ratingu. A v Evropě už něco podobného máme. Na jedné straně téměř bezrizikové úrokové sazby jako Eonia a pak bankovní úvěrové rizikové eh, záležitosti jako Euribor. A tady je velice důležité zajistit stabilitu a kontinuitu těchto referenčních hodnot. A nyní k otázce toho, jak se vyhnout nevhodnému indexování, čili zajistit ochranu spotřebitele. Eh, inovativnější přístup například z pohledu Evropské centrální banky, i když možná komise bude vhodnějším ehm, eh, cílem pro tuto otázku. Snažíme se nějak hmatatelným způsobem vytvořit tu volbu tu možnost volit a pak musí existovat jiný úřad, který bude chránit to uživatele. A tedy mohl bych, eh, ptá se hm, ta to uslyšet odpověď i komise? Ano, omlouvám se, že jsem vlastně na tu druhou otázku neodpověděl. Komise s vámi souhlasí, že je důležité vzít si eh, pod lupu právě i tuto záležitost, čili vhodnost referenčních hodnot musí být vyhodnocována, zejména pokud jsou používány v nějakých eh, smlouvách finančního typu se spotřebitelem. Proto už máme i kritérium vyhodnocování vhodnosti. Pokud někdo chce vstoupit se spotřebitelem do nějakého finančního ujednání, kde bude brána v úvahu i referenční hodnota, musí brát v úvahu i znalosti a zkušenosti eh, svého klienta, jeho eh, obecné povědomí a vyhodnotit, zda je tato referenční hodnota pro tohoto zákazníka vhodná a eh, tam to bude posuzováno i dohledovým orgánem a pokud ten dojde k závěru, že tento benchmark vhodný není, tak bude písemně varovat spotřebitele, aby měl možnost nepodepsat tuto smlouvu, pokud dojde k závěru, že právě ta referenční hodnota nevyhovuje. Takže je to důležitá záležitost a už je ošetřena v návrhu komise. Děkuji a dále zpravodajka paní Pan Nuvenhuisen. Děkuji, pane předsedo. Ano, zaznělo zde celá dlouhá řada otázek. Já se chci vrátit k otázce, kterou už vlastně položil pan Fernandez, totiž eh, ta pohled, ten pohled na to, zda je nějaká referenční hodnota kritická či ne, není. Tady jsme měli nejméně dva kolegy, kteří vyjádřili pochybnosti v této oblasti, zejména poměřování kvantitativních prahových hodnot a co nastane, když nějaký benchmark jde nad tuto hodnotu. Eh, řekl jste, pane Skjavy, že ECB je pro eh, flexibilnější přístup k posuzování otázky za něco kritické či ne. Mohl byste konkrétněji uvést, jak si představujete ten kvantitativní práh a mohl byste nám podrobněji popsat, které konkrétní kvalitativní kritéria byste rád viděl v té definici, protože jste samozřejmě zmínil, že to musí být přeskoumáváno a eh, znovu eh, snad přepracováváno a že tam musí být určité instituce, které se tím budou zabývat. Takže jak to vypadá z vašeho pohledu a rovněž i pan Sata by se k tomu mohl vyjádřit a pokud pan předseda dovolí, tak mám ještě jednu otázku totiž na pana Zíbela. Pane Zíbele, zde jste naznačil, že eh, referenční hodnoty by měly poměřovat eh, investiční fondy, ale že tyto typy benchmarku by neměly být eh, obsaženy v, té, v tomto nařízení. Proč eh, nemůže dojít eh, například k tomu, že si budou dále dovolovat, když nebudou zde nějakým způsobem kontrolovány či pod dohledem? Ano, tedy kdo? Pan Sata? Ano, děkuji, pane předsedo. Důvod, proč se domníváme, že používání prahových limitů není optimální, spočívá v tom, že na některých z trhů, které bereme v úvahu a kterých se týká problematika indexu, jsou trhy, kde se dá cokoliv měřit nějakým způsobem číselně velice obtížně. Čili potom reference pro ty marky je těžké eh, propracovat a rovněž i ty páky eh, či ekvivalence tého, této referenční hodnoty. Takže tam je možnost, aby ten operátor, který poskytuje tu referenční hodnotu, obcházel tento prach, pokud ten bude přesně určen a zároveň se nám nabízí možnost využít kvalitativní eh, poměřování a rovněž vyhodnocování relevantnosti nějakého indexu. Dám vám příklad. Nejde pouze o obecné um, um, hodnoty, ale například i počet kontraktů. Například LIBOR je důležitý nikoli pouze z pohledu toho objemu, ale i miliony například maloobchodních subjektů, hypoték, které se o něj opírají. A proto je důležitý. Proto nemůžeme spolehat pouze na kvantitativní kritéria. A nemáme někdy dostatečně precizní formulaci, ale to se ošetří definicí kvalitativních aspektů, který bude muset pak ten či onen dohledový orgán si přesně určit, aby mohl vykonávat ten dohled. Já vím, že je to určité kompromisní řešení, vím, že to dává možnost toho diskrečního přístupu, ale domnívám se, že je to ten optimální způsob, jak tuto záležitost vyřešit. Pan Skjavi, děkuji pane předsedo, paní zpravodajko pokoušíme se kvantifikovat i kvalitativní záležitosti, což je pravděpodobně samozřejmě i takový podujatý pohled ekonoma. Ale já ještě pár slov jako dovětek k panu Satovi a ještě i pár příkladů těch opatření. Například zda brát v úvahu či vyhodnocovat eh, referenční hodnotu pro konkrétní zemi, čili z pohledu objemu hospodářské aktivity či smluv je určitý index v dané zemi. Může se stát, že v některých situacích přestože eh, tato renční hodnota není například obecně používána, tak v nějaké zemi může vést právě k finanční stabilitě, či případně ta nestabilita by se pak mohla šířit. A nebo se můžeme podívat i na typ smluv. U nichž je e, tato referenční hodnota pak uplatňována. A zda určitá referenční hodnota například je používána spíše odbornými instituty, agenty a jiná koncovými uživateli a spotřebiteli. A propojení mezi stabilitou finančního systému a konkrétním referenčním ukazatelem. Počet smluv. Tam souhlasím s panem Satou, ale typ dodatečných ukazatelů, kteří tomu, které tomu dají spíše takový kvalitativní nádech, to odpoutají od nějakého univerzálního řešení, které nebude vždy vhodné. Totiž, když budeme hovořit o tom, že je nějaká kritická hodnota a pak najednou bude ten řez a něco bude velice odlehčeně regulováno, tomu se chceme vyhnout. Děkuji. A druhá otázka Pan Zíbel, děkuji za otázku, paní zpravodajko. Já bych neřekl, že vůbec neexistují eh, střety zájmu, ale samozřejmě, že jsou omezovány na minimum. Zejména eh, používání těch eh, ukazatelů, zejména v malobchodu, tak vidíme například ta združení těch investorů či správců aktiv, tak tam vidíme, že tyto fondy používají indexy jako referenční hodnotu, aby si porovnávali vlastní výkonnost. Takže kolik si koupí těch cených papírů ve srovnání uh, určitým indexem. A v tomto případě všechny ty takzvané USIC jsou pod dohledem národních regulátorů, kteří jsou koordinováni ESMO, jak už jsem řekl ve svém úvodním prohlášení, směrnice o USIC, směrnice o aktivech, která se s ní pojí a rovněž um, vodítka ETS v rámci ESMI tam ukládají celou řadu povinností o vhodnosti, o transparentnosti, rovněž i posuzování vhodnosti daného indexu a tam má ten regulační orgán jak čas, tak právo na informace, které si vyžádá od správce nějakých aktiv, nějakých fondů, tak, aby mohl posoudit, zda způsob porovnávání výkonnosti je vhodný vůči tomu produktu a například zda používá index um, finančních aktiv nebo akcí, aby porovnával akciově um, nějaký fond akciovou investici. A další věc, zde nejde o záležitost, že bychom mohli přímo ovlivnit oceňování produktu, jak už jsem řekl. Te, to, uh, investování USIC kupuje eh, ceniny za regulované ceny a pak pouze porovnává výsledky vlastní čisté hodnoty s tím benchmarkem. A pak ještě je střed zájmu omezovan na minimum, protože indexy vypoužívaly pouze co by ty kritické benchmarky a ty jsou upraveny, anebo většinou uh, se alespoň opírají o upravená data. Takže vždy tam nějaká ta regulace je a to samo o sobě nemůže vést ke střetu zájmu. Takže obecně bych eh, zde řekl, že ta kombinace vhodnosti indexu, kterou posoudí i regulační úřad a rovněž to, že využíváme regulované indexy, to do budoucna by mělo víceméně minimalizovat střed zájmu a čisté používání indexů regulovaných pouze pro porovnávání výkonnosti by mělo být považováno za pouze používání toho indexu ve smyslu, jak to nadefinuje rada. Děkuji. Working. A se, že naše spojení s Madridem už funguje? Ano? nebo teda k té otázce pana Sanpotera, která, eh, že bychom se mohli vrátit, eh, kterou jsme položili na generálního ředitele. Děkuji za slovo. Já doufám, pane Rajte, že nás slyšíte dobře již. Prosím, můžete nám prosím říct, které i další jurisdikce v rámci IOSKO plánujete pro zavedení specifické legislativy u benchmarku, které by pokrývaly stejný rozsah jako naš, náš návrh nařízení na základě vašich zkušeností, samozřejmě z Joska, z Evropské komise, myslíte si, že jakákoliv jiná světová jurisdikce by splnila ty požadavky třetích stran, které předpokládá návrh Evropské komise? Děkuji vám. Děkujeme. Poprosíme o odpověď. Pane Vrajte, prosím. Slyšíte nás? Slyšíme se? Zdá se, říká pan předseda. Nebo ano? Slyšíme se, prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, a já se opravdu omlouvám. Omlouvám se, měl jsem trošku problémy s poslechem této velice důležité rozprávy, že mi si dovolíte alespoň tuto poslední otázku. Slyšíme se? Já vás slyším, říká pan Wright. a zdá se, že nyní mě neslyšíte vy. Ne, ne, ne, my vás slyšíme, říká pan předseda. Já vás slyším rovněž, říká pan Wright. Dobře. Takže můžete, můžete, můžete mluvit, prosím. Dobře. Takže pokud jde o otázku těch ostatních jurisdikcí, které by plánovaly právní předpisy v této oblasti, podle na, našich vědomostí pouze Japonsko a Hongkong v takovém užším smyslu plánují legislativní opatření. Je pravda, že žádná jiná jurisdikce ve světě se nechystá jít až tak daleko jako nabrhuje text Evropské komise, o kterém nyní jednáte. Byla tam ještě otázka ohledně režimu třetích zemí. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, rád bych řekla v tomto ohledu, že zde máme příklad u derivátu. Spojené státy přijaly pravidla v této oblasti, předtím, než to udělala Evropská unie a od tohoto okamžiku my se nějak snažíme připravit společný systém a vidíme, že je to nesmírně obtížné. Čili to, co chci říci, Ideálně by bylo, pokud by principy zásady IOSKA, této organizace naší, byly základními eh, v této oblasti Eh, benchmarku referenčního ukazatelů a myslíme si, že opravdu eh, dozrál čas k tomuto přístupu, než dojde k dalším problémům přeshraničního charakteru, když hovoříme o ekvivalentech, čím dřív budeme hovořit o tomto režimu ekvivalenčních hodnot, tak tím dříve. Dále využití benchmarku, to, eh, o tom se zmínil jeden z vašich poslanců, což je nesmírně důležitý bod, protože je to zásadní i pro eh, radu eh, finanční stabilitu, transičních přechodných opatření u hodnoty benchmarku FSB. Navrhuje duální přístup v tomto ohledu, kde kreditní bankovní rizika by byla zahrnuta nebo zapojena, tak navrhuji IBOR plus systém tam, kde potřebujeme um, například sazby jako u derivátů, eh, tam navrhujeme alternativní přístup. Problém je právě v tom přechodném uspořádání, přechodném období. Pan Lamberts dále hovořil o forexu, manipulaci, rozsahu manipulace na těchto trzích. Nemohu odpovědět jednoduchým způsobem, je to asi 5 bilionů denně, mm, to je tak asi přibližně, pokud jde o ty finanční systémy, všichni nebo teda tak aspoň tak, tato čísla máme k dispozici, dochází tam k mnoha šetřením ohledně možných manipulací trhu. Já čtu noviny stejně tisk jako vy. Mnoho finančních institucí se právě vyhrazují ehm, takzvaný provisioning finančních prostředků pro možné sankce do budoucna. Čili uvidíme, uvidíme, jaké budou výsledky mnoha těchto různých šetření na trhu. Děkujeme, pane Vrajte. Já se velice omlouvám, říká pan předseda, za nekvalitní spojení. No. Okay. So now we have... Dobře, čili nyní nám to již trochu nám to funguje spojení a to znamená, že máme možnost eh, i k části Catch a i nepřihlášených řečníků, proto se ptám, zda byste se rádi zeptali něco na něco eh, naše hosty. Analyzos, prosím, ano, děkuji. Velice stručně. Každý z našich hostů řekl, že souhlasí vlastně s duchem této navržené legislativy, ovšem proto, abychom zajistili potom plnění této legislativy, potřebujeme dosáhnout dohody i v samotné praxi. Probíhala zde rozsáhlá diskuze toho, jak zajistit to, aby různé prvky této legislativy byly dostatečně obsáhlé, zacílené a tak dále. Ovšem to, co mě chybělo v naší diskuzi, zaměření právě na to, proč k tomu došlo. Byl to vlastně určitě problém kultury na tomto, na tomto trhu. To znamená, že se s klienty se nezacházelo dobře a my jsme si teda uvědomili u nás, že to byla otázka kultury celého tohoto prostředí, otázka neplnění určitých základních principů v jednání s klienty. Pane Sato, možná i ostatní účastníci panelu, máte pocit, že ta navrhovaná legislativa se právě snaží jít touto cestou kultury plnění, nebo že tam je ještě prostor pro nějaké eh, prostor pro, pro nějaké eh, proluky, protože nebude, řekněme, a z toho důvodu nebude dostatečná chuť či vůle eh, odpovědným způsobem, řádným způsobem zacházet s klienty. Děkuji, děkuji. Pane předsedo, děkuji za tento dotaz. Když hovoříme o této problematice referenčních ukazatelů je důležité oddělit dvě věci, to znamená design a manipulace. Manipulace s benchmarky je kriminálním činem. Došlo k ní, musí být jednotlivci stíhání za tuto manipulaci. A proč hovoříme i o designu? Právě z tohoto hlediska je podle našeho názoru legislativa, navržená legislativa kvalitní. Ovšem například e, jsou tam data založená na transakcích, která by mohla zamezit manipulacím, ovšem nejsou to dostatečná data, například nelikvidní trhy. Tam tyto informace nebudou dostatečné, proto je zásadní, aby legislativa pokrývala nejenom DISA na jedné straně, indexy, benchmarky, které by byly odolnější vůči manipulaci, samozřejmě teoreticky tyto benchmarky nejsou úplně imunní vůči manipulaci. A druhá záležitost je ze strany vládních orgánů, zprávy, řízení, kontroly. Tato legislativa si myslím, že jde správným směrem a snaží se reagovat na problémy, které jsme zaznamenali v minulosti u benchmarku, pokud bude tato, implement, tato legislativa implementována, pokud budou vymáhány i kontroly, strany, strany agentů, administrátorů, správců, aby skutečně došlo k dostatečné kontrole. Děkujeme. Další odpověď. Děkuji za tento dotaz. My si myslíme, že jakožto uživatelé, že pro e, uživatele rovněž došlo k zlepšení toho prostředí, té kultury. Jako takové my uživatelé, tak jakož i vy byli překvapeni manipulací v této oblasti eh, indexů na trhu a tak dále. My jsme spíše, nebo organizace, které, kterou zastupuje například já, jsou kritičtější v tomto ohledu. čili opravdu eh, obezřetnějším způsobem se díváme na vhodnost eh, jednotlivých benchmarků. Děkujeme, pan Bolt má slovo, děkuji za slovo. To je otázka na pana Davida Wrighta z Ajoska. Zmínil jste se o tom, že pouze Japonsko a Hongkong zvažují legislativu tohoto typu, ale že není až tak přísná nebo rozsáhlá jako evropská legislativa. Myslíte si, že je možné, že bychom mohli využít slovo možná, eh, že by evropská legislativa mohla vést k tomu ne, určité konkurenční nevýhodě pro podniky, které využívají tyto benchmarky ve srovnání se zbytkem světa. Pokud máte pocit, že potřebujeme nějaké jednotné nařízení, které by umožnilo všem institucím světovým jednat jedným způsobem, možná bychom měli by nějako, nějaké celosvětové nařízení v tomto ohledu. Poté bychom EU nařízení nepotřebovali protože to by jediné mělo dopad na tu rovnou konkurenci na globální, v globálním měřítku, podle mě. Pane Vrajte, prosím o odpověď. Takže, pane Rajte, prosím. Slyšíme se? Prosím. Ano. To je velice zajímavá uh, myšlenka pana poslance. Ne, skutečně je to zajímavý přístup, ovšem nebudeme být nějakého jednotného celosvětového regulátora. To nejlepší, co, čeho můžeme dosáhnout na globální úrovni, je spolupracovat, dospět k určité konvergenci, ovšem nic zatím není právně závazné. G20 Rada pro finanční stabilitu, Bazilejský výbor, my v IOSku, my prostě nemáme nějaké, ne, nepřipravujeme nějaké závazné, závazná legislativní Eh, pravidla, čili do budoucna se to podle mě ani nezmění. Z dlouhodobého hlediska by to mohlo být mm, sice žádoucí, ovšem musíme být realističtí, pokud jde o ty globální eh, principy. My skutečně můžeme pouze doufat, že budou globálně interpretovány a implementovány tam, kde je to zapotřebí. Samozřejmě poté záleží na každé jurisdikci. A evropská pravidla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 Thank you very much. So I... Děkujeme, říkal pan předseda. E, ptá se ještě někdo na něco, chce někdo ještě vystoupit a nyní teda, pokud tomu tak není, tak dáme slovo zpravodajce. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo, velice stručně. Ráda bych poděkovala všem účastníkům našeho slyšení, všem kolegům, především samozřejmě našim hostům za to, že se s námi podělili o své názory, za to, že odpověděli na naše otázky. Politika to je vždycky e, o určitých volbách. My musíme dělat hodně takových voleb a uděláme i v následujících několika týdnech my, stínoví zpravodajové, ostatní kolegové, já osobně. Musíme právě zvážit tu definice kritického uh, benchmarku. To je kritické, jak se zdá. Tam nás čeká ještě hodně práce. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkujeme, děkujeme paní zpravodajce, říká pan předseda. Čekáme na globální benchmarky, globální zprávu a řízení a tohoto čekání začneme s naším nařízením evropským. Budeme pokračovat v naší práci na evropské úrovni. Rovněž děkuji všem řečníkům, panu Rajtovi, Skiavimu, Gráfovi, Zíblovi, i panu Mario Satovi. Děkujeme za vaše příspěvky a nyní přerušujeme naši schůzku na 15 minut. Vrátíme se v 17.00 a zahájíme slyšení s paní komisařkou Vestagerovou. Děkuji.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 Merci Paolo.

Máme tady eh, bod číslo 8, a sice výměně, eh, výměna názoru s Margaret Westgore, komisařkou pro hospodářskou soutěž. Rád bych ji zde opravdu eh, velice vřele uvítal. Děkuji vám, že jste přišla, přijala naše pozvání k této první mě názoru na ekonu. Jak víte, už na slyšeních i poté paní komisařka a vyjádřila a úmysl pravidelně navštěvovat zasedání našeho výboru a také naši pracovní skupinu, která se týká státní pomoci kompatibility s pravidly o politiky hospodářské soutěže a strategických vizí. Takže opravdu vítáme tento pozitivní přístup a, a plně využijeme vaší ochoty prohloubit eh, spolupráci s Evropským parlamentem. Ne protože se považujeme za eh, instituci o sobě, ale myslíme si, že je třeba posilovat hlas, eh, posilovat hlas občanů ve při vytváření evropské politiky hospodářské soutěže. Takže děkuji vám tahle první výměna názorů byla svolána proto, abychom probrali jedno velice podstatné téma a sice vztah mezi komplexním posouzením a pravidly hospodářské e, soutěže, pravidly o státní pomoci e, tam. Takže je to debata, která je právě na čase, ale věřím, že poslanci budou schopni eh, hovořit o dalších relevantních otázkách. A očekávám, že také paní komisařka bude eh, schopná s námi pozitivně debatovat o těchto tématech. Takže zaprvé eh, dáme slovo a paní komisařce a k úvodnímu slovu na 10 minut a potom budeme mít pětiminutové, pětiminutový prostor vždycky na otázku a odpověď. Takže teď dáme slovo na a paní komisařce Margaret, máte slovo. Děkuji. Um, pane předsedo, za eh, toto vrhlé přijetí. Opravdu jsem se těšila eh, za to eh, na chvíli, kdy tady budu poprvé jako komisařka. Doufám, že to bude první z celé dlouhé, dlouhých řady setkání, protože jak jsme se o tom bavili během slyšení, tak ono možná nebude tolik velkých povinností ze podle smlouvy, ale máme obecnou povinnost spolu co nejúžději spolupracovat, abychom prohloubili hospodářskou soutěž ve prospěch občanů a podniků. Já se dívám eh, do budoucna a vidím tam určité klíčové výzvy. Já samozřejmě ráda odpovím eh, na vaše dotazy, které se budou eh, týkat i něčeho jiného než zátěžových zkoušek a, a čtvrtletního posouzení aktiv a státních, pravidel státní pomoci a, a v revitalizaci a samozřejmě nebudu schopná a, možná zodpovědět za všechny otázky, ale eh, zkusím to aspoň u toho bankovního sektoru. Za prvé, k bankovnímu sektoru a k výsledkům eh, zátěžových eh, zkoušek a posouzení kvality aktiv. Myslím, že tam je důležité si uvědomit, že není čas na spokojenost. Nedosa, nedošli jsme ještě domů bez závazku. Nejsme na konci cesty. Nemůžeme říct, že máme normální eh, solidní bankovní systém, který eh, půjčuje na eh, slušné podnikatelské nápady. Řada z vás jistě slychá od malých a středních podniků, že mají ten pocit, že by dostávali kapitál, které potřebu, který potřebují, aby prosperovali. Myslím, že jsme tady dosáhli důležitých milníků. A ty ty eh, nejnovější věci s budování bankovní unie. 26. října Evropská centrální banka ukázala eh, eh, mm, výsledky komplexního posouzení v aktiv a zátěžových zkoušek. a Viděli jsme tedy, jak vypadají rozvahy bank. A no to je eh, samozřejmě eh, velmi nezbytná podmínka pro obnovu důvěry v bankovní sektor. Větší úroveň transparentnosti. Minulý týden, 4. v listopadu, Evropská centrální banka také převzala odpovědnost za jednotný bankovní eh, dohled v rámci jednotného mechanismu dohledu. Myslím si, že tohle jsou je dva velmi důležité a vítané kroky, které eh, dokončují eh, více než eh, rok dlouhé přípravné práce, jak na vytvoření mechanismu jednotného dohledu, tak na provádění právě těch zátěžových zkoušek. Oni podrobněji zkoumali odolnost a v rozvahy jednotlivých bank v eurozóně bylo jich 130 asi 80% bankovních aktiv celkem. Musím říci, že celkový výsledek je pozitivní. Když se podíváme na opatření k získávání kapitálu, která už byla implementována v bankách mezi lednem a zářím 2014, tak jenom 14 bank v 8 členských státech představuje nebo má eh, čisté kapitálové nedostatky. Eh, tyto nedostatky jsou omezené na 6,5 miliardy eur a zaměřují se, jak jsem říkal, na poměrně malý počet bank. Výsledkem eh, je, že řada bank má poměrně omezené prostředky. Zbývající pro, tedy eh, nedostatky eh, v kapitálu eh, budou muset být vyrovnány během 6 nebo 9 měsíců, jak dohled povolal. V tuto fázi se neplánuje žádn, použití žádné státní pomoci žádnou z těch bank, které měly dostatečný kapitál. Pokud ano, což se neočekává, tak budou platit pravidla státní pomoci. Nicméně myslím si, že to je velice pozitivní výsledek zatím, že zatím eh, se neplánuje žádné použití eh, státní pomoci. Asi víte, stejně jako já, že eh, před rokem byla aktualizována pravidla o státní pomoci bankám tak, aby byla uvedena do souladu s pravidly bankovní unie. Bude-li tedy nějaká banka potřebovat použít peníze daňových poplatníků, tak akcionáři a investoři budou muset přispět jako první, tak aby veřejné prostředky byly opravdu vnímány i jako eh, poslední instance. To je, myslím, velmi důležité. Z hlediska hospodářské soutěže a státní pomoci budeme je nadále zajišťovat, aby eh, se peníze daňových poplatníků používaly minimálně a mm, to zejména podle těch nových pravidel. Proč? To je, myslím, celé zřejmé abychom ochránili občany a národní rozpočty předtím, aby se eh, staly eh, obětmi morálního rizika. To také eh, zajistí rovné podmínky pro evropské banky a také to bude chránit jednotný trh. Banky, které pořád budou potřebovat veřejnou podporu, Eh, se budou muset restrukturalizovat a eh, budou muset vracet ty eh, peníze zase zpátky do reálné ekonomiky. To jsou ty vyhlídky. Abychom měl zdravý, možná takový trošku nudnější bankovní sektor, ale bankovní sektor, který se zaměří na svou hlavní úlohu. A proto také doufáme, že budeme minimalizovat ta morální rizika. Asi mm, většina z vás bude se mnou. tom, eh, že jsme jich byli svědky. Restrukturalizační eh, plány a mnohem silnější regulační rámec. Evropský, eh, díky tomu bankovní evropský sektor je odolnější a zaměřuje se na svoji hlavní činnost. Na to je mm, uvěrování skutečné ekonomiky, to znamená ti, kteří e, střádají dávají peníze těm, kteří eh, potřebují eh, kapitál. Samozřejmě eh, máme před sebou ještě velké výzvy. Myslím si, že přijaté kroky by měly být základem k obnovení důvěry v bankovní sektor, ale samozřejmě nejsme tam ještě. Je třeba přijmout další kroky a po zátěžových zkouškách a přehodnocení e, kvality aktiv bude muset být rozhodnuto, jaká aktiva dále tedy e, na jaká se zaměřit. Zatím tedy, jak jsem říkala, e, není čas být spokojen. Máme před sebou velké výzvy pro jednotlivé banky, pro celý fiskální systém. Nicméně restrukturalizace těch slabých částí evropského bankovního sektoru zatím byla a i nadále bude nezbytná, tak aby eh, úvěry zase začaly té do ekonomiky. Myslím, že se mnou budete souhlasit, protože zdravotní bankovní sektor je klíčový eh, faktor eh, zdravé ekonomiky jako takové. A to potřebujeme. Silný bankovní průmysl, který bude hrát svoji náležitou úlohu v evropské ekonomice. Ale jak jsem eh, říkala, bude třeba a ještě přijmout řadu kroků, než se tam dostaneme. Evropský regulační rámec je teď mnohem robustnější, než, než byl předtím. A teď eh, se musíme postarat o to, aby fungoval. Abychom se eh, dostali z té rozpracovanosti bankovní unie do fáze, kdy eh, směrnice EBRD opravdu eh, bude eh, implementována, kdy členské státy to budou brát vážně a banky budou spolehat na sebe a na své vlastníky. aby tedy zajistili zdravé své fungování. To je, myslím, tedy základ pro to, aby nebyla třeba žádná státní pomoc. A to byl jeden eh, z klíčových signálů, které jsem vám zde dnes chtěla vydat. Děkuji vám. A teď eh, se pustíme eh, do řečníků jménem politických frakcí. Nejdříve Markus Ferber, předseda naší pracovní skupiny pro konkurenceschopnost. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, už se poukázal na to, že v minulosti eh, jsme už měli celou eh, řadu institucí, institucí, které dostaly eh, ve zvláštním režimu státní pomoc a vaši předchůdci je v posouzení tedy stavy v zásadě řekli, že ty deficity mohou být doplňovány veřejnými prostředky, pokud budou eh, dodržována pravidla zpřísněná pro státní pomoc. Ovšem teď máme eh, také eh, banky, kterým se daří velmi špatně a které už dostaly státní pomoc. A proto bych se zeptal, jestli eh, dosavadní eh, režim státní pomoci byl opravdu úspěšný a jestli eh, věříte, že to tentokrát bude lepší a kdy se dostaneme k normální situaci a tedy k bankovnímu systému, který nebude muset být subvencován daňovými poletníky. A dovolte mi ještě druhou otázku a sice velkové vodství Lzemburské. Daňové dohody s jednotlivými členskými státy, nejenom eh, v Lucembursku, jsou podle komise eh, eh, nic, nejsou nic vzácného. Jsou tady běžné dohody mezi státy a daňovými poplatníky. Je to tady poměrně mnohem širší, než jsme čekali. Co vy jako komisařka pro hospodářskou soutěž bez ohledu na tento konkrétní jednotlivý případ podniknete v této věci, aby Eh, jste zabránila těmto daňovým eh, únikům? Well, I, I think on, on the first question, um... Tak první, první otázka, proč? No, protože už se změnily jak okolnosti, tak i pravidla některých zemích celá řada daňových poplatníků měla pocit a dokonce i sama v podstatě to hradila. Ale v jiných zemích byla pravidla jiná, byl ten bail-in postaven na tom, že to právě ty úvěrové instituce a jejich investoři museli hradit. Rovněž v některých zemích byly ty obecné podmínky nesmírně obtížné. Španělsko, Slovensko, celá řada členských států. I v Dánsku to nebylo lehké, ale ten obrázek byl opravdu velice pestrý. A nyní, po té, co vstupují v platnost nová pravidla státní pomoci bankám, je to takové přechodné období, než vstoupí eh, v platnost nová směrnice o bankovní unii, než bude dotažena tedy do konce, tak záleží na tom, aby ze zkušenosti občanů plynulo, že pokud vůbec státní peněžní prostředky jsou kdykoliv vkládány znovu do, bankovnímu, do bankovního sektoru, tak je to až na etapě, kdy ten bail-in nastal podle těch nových pravidel, které se jich nedotkly. A to je velice důležité, když hovoříme o tom jak to vypadalo celá dlouhá léta a nyní ten, ta dynamická rozvaha, ty změny a rovněž eh, takové ty momentky těch statických rozvah. Teď už prostě musíme na to nově, jak si banka obstará ten kapitál. Rada, parlament, eh, to vše chtějí uvést do provozu, už na tom je tam zájem, už je vůle, už se dohodli, takže to si myslím, že občané ocení. A nyní ten LuxLeaks a otázka obecně, jak si poradit s těmito daňovými dohodnami. Už máme čtyři kauzy. Irsko, Nizozemí a dvě lucemburské. Pravděpodobně víte, že daňové dohody jako takové ilegální nejsou. Mohou být legální, ale otázka zní, jak to přesně vypadalo z pohledu daňových úřadů v daném státě v tom kterém případě. Některé z nich totiž mohou sebou nést skutečnost, že dochází k porušení hospodářské soutěže. A nebo je to vlastně srovnatelné s přímou státní pomoci a na tom záleží. A tady je důležité dotáhnout do konce ty čtyři případy, protože to nám vyjasní, co hledat, na co se zaměřovat, když budeme chtít řešit i jiné znepokojující kauzy a snad eh, rovněž i důvod, zda se tomu věnovat nebo ne. Eliza Ferreira jako další. Děkuji, paní komisařko, že jste v našem kruhu. Mně eminentně zajímá celý ten mechanismus eh, řešení problému bank, dozor bankovní, ale já už jsem své otázky položila na vašem slyšení. Nechci se tedy opakovat. Spíše bych nyní se chtěla věnovat právě eh, porušení hospodářské soutěže, které plyne z eh, daňových podvodů a daňových úniků. Právě v druhé části své odpovědi jste se zmínila, že běží čtyři případy. Všichni víme, jak ta situace vypadá. Nyní se zjevují nové a nové podrobnosti a ty jsou přímo šokující. Takže když hovoříte o tři z těch nadnárodních společností, které si vyjednávají to či ono v různých členských státech, tak moje otázka zní, máte tu kapacitu z právního pohledu se zabývat takto rozšířenými praktikami Protože aby to pochopil občan, tak ono je to opravdu zvláštní, že my tady hovoříme o nějakých podrobnostech eh, hospodářské soutěže a zároveň se děje v masivním měřítku eh, toto nepřímé podporování těchto nadnárodních společností různými státy. Takže občan se táží, jak to spolu ladí. Nacházíme se na etapě, kde už takto nelze dát. Dál, máte pocit, že prostřednictvím těch nástrojů pro dozor nad konkurenčním prostředím jste schopni s úspěchem vyřešit ty v podstatě endemické problémy s narušováním hospodářské soutěže, anebo bude třeba navodit radikální i politickou změnu. Protože i z politického pohledu je to neúnosné. To říkám upřímně. Sama jste řekla, nelze uh, eh, usnout na Vavřínech. Ale moje otázka zní, je komise ochotna se dát do boje za to, aby vznikl um, férový způsob, jak eh, se chovají tyto nadnárodní společnosti v hospod- na trhu? Odpověď. Já mám sklon eh, k radikálním krokům. Tak to se jmenuje moje politická strana. Někdy vzniká určité, určitý zmatek Ono existuje takzvaný radikalismus a lidé sáhají k tomuto poměru eh, pojmu, když mají na mysli extremismus. Ale z mého pohledu je radikální řešení řešení, které sahá na kořen věci. A zde si musíme uvědomit, že ta diskuse běží o dvou věcech. Na jedné straně o státní pomoci a porušování hospodářské soutěže a v té oblasti mám pocit, že opravdu tam já mám tu právní kapacitu protože rozhodování v daňových záležitostech to už v členských státech běží rutinně a problém nastává, kdykoliv členský stát akceptuje, že daňový základ nějaké konkrétní firmy je propočten odlišně a v rozporu s tržními podmínkami. Což pak bude v praxi znamenat, že tato firma bude mít příznivější podmínky fungování na tomto trhu než ostatní. A tam se objevuje v podstatě státní pomoc, fiskální státní pomoc. A tam máme ten právní potenciál si s tím poradit, pokud jsme schopni to dokázat. A tady mi připadá, že je důležité se nejdříve poučit z toho, jak dopadnou ty otevřené případy, protože to nám dá lepší základ pro to abychom zakročili. A pak hovoříme-li o daňové politice jako takové. Například všichni znáte ten návrh o společné eh, podnikové daňové základně a když jsem se já na to posledně ptala, tak nikdo ani nevěděl, jestli tam ještě něco tepe v té oblasti. To možná by mohl být i důležitý první krok a já bych ráda věděla, zda se toho znovu, jak parlament, tak členské státy Ujmou a potáhnout to dál, protože to by byl velice důležitý krok, který by vedl k něčemu, nějakým výsledkům, když budeme mít tu společnou e, daňovou základnu a právě i pro ty podniky, které se takto agresivně z daňového pohledu neangažují a věděli by, že nemůžou vlastně, že ani o to nejde, aby si začali platit právníky v té druhé zemi a tak dále. Když bude takto přehledná e, právní situace, tak e, se automaticky budeme vyhýbat těm skandálům, o kterých čteme v novinách. Thank you. Uh, now next. Děkuji. Moten Messerschmidt jako další. A to je zároveň i zpravodaj Ekonu Eh, ke zprávě z vlastní iniciativy o eh, politice hospodářské soutěže, která se bude projednávat v lednu příštího roku. Děkuji, eh, pane předsedo. Ono je sice lákavé hovořit svou mateřštinou, já tomu odolám a budu mluvit anglicky. Já mám dvě otázky. Samozřejmě nikdo po vás nečeká, že sama se, bude pono- se budete ponořovat do toho vyšetřování, ale vy jste se tomu výboru zavázala v průběhu slyšení, že budete spolupracovat s mezinárodními organizacemi, s orgány příslušných zemí a tak dále, abyste se dozvěděla co nejvíce k tomu, aby se opravdu dalo získat co nejvíce podrobností o těchto pokračujících vyšetřováních a o potenciálních dalších podezřelých případech. A mě by zajímalo, co už jste z toho naplnila, jak chcete dostat svým povinnostem a jak chcete splnit ten slib, že se budeme zbavovat takové agresivní daňové e, politiky, ať už se jedná o Lucembursko nebo i jiné země. Nyní jsme v situaci, kde můžeme, ano, buď vyčkávat na rozhodnutí soudního dvora, na potenciální informační tok z Lucemburska, anebo si můžeme říci, ono už to je už ten jev existuje. A to si myslím, že je ale ta správná reakce. A nyní už musíme s těmi informacemi počítat, když budeme řešit něco dál. Prosím, potvrďte, že se mnou souhlasíte. A druhá věc, stručně. Pravidla o státní pomoci obecně jsou něco, čím se tento výbor a vlastně celá naše sněmovna eminentně zabývají, takže mnozí z nás byli velice rádi, když se oznámila, že bude ta eh, sada ten eh, právní rámec už nový a v rámci těchto nových pravidel, pokud to správně rozumím, budou mít členské státy více povinností uplatňovat nové zásady, aniž by dokonce museli být komisí notifikováni. Dále bude i komise strážcem hospodářské soutěže v rámci jednotného trhu. A moje otázka zní, jak zajistíte, že ta nová sada pravidel bude docílit tu rovnováhu jak společenských států, tak dodržování pravidel, které nepovedou k porušování hospodářské soutěže na straně druhé. Děkuji. Uzálen. Ano, jak říkáte, je to velice lákavé sáhnout k mateřštině. Ono je rovněž jednodušší být přesná, ale i já budu pokračovat anglicky. Ono opravdu záleží na tom, sladit to, čím se zabývám já a co má na starosti příslušný členský stát. A ta spolupráce se neustále zlepšuje. To mohu říci. Dokumenty, informace z Wikileaks, ty jsou už veřejné, tam ani ale nejsou všechny informace, které my potřebujeme, protože ty informace pocházejí od jednoho poradce, vůči podnikům a jak ty mají kontaktovat a jak hovořit s těmi státními orgány. Takže my nyní potřebujeme informace ze strany těch státních orgánů o těch nových eh, daňových pravidlech. Ale samozřejmě, že s těmi informacemi, které už byly zveřejněny, pracovat budeme. Druhá věc. To je taková citlivá rovnováha při modernizaci pravidel pro státní pomoc. Jakmile dáme členským státům velká diskreční pole, manevrovací pole, stále jsou zavázány dodržovat pravidla, ale nemusí se neustále ptát což by jim mělo poskytnout takový smysl vlastního závazku a to, že jsou povinni vyzrát a přijímat ta správná rozhodnutí. A tady bude pak záležet na transparentnosti. Čili men, členské státy se zavážou dodržovat určitý režim státní pomoci a vše budou nuceny zveřejňovat, tak aby jak média, tak i občané viděli, jak se jejich daňové prostředky uplatňují v praxi a všichni by věděli, jak se pravidla pro státní pomoc aplikují a jak se to dá porovnat mezi členskými státy. A to si myslím, že je takový hlavní přínos té reformy, protože tam může veřejná diskuse, média, a i naše reforma sehrávat zásadnější úlohu. Ano, my neustále tu transparentnost podtrhujeme, ale ona v praxi opravdu znamená, že rozproudí veřejnou debatu o tom, o čem jinak občané i tak hovoří, ale frustruje to. Děkuji a za liberály Cora van Niederhuizen. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych ráda zdůraznila, že vy jste tady dříve nebyli, když můj kolega Michael Toyer apeloval na výbor Econ, aby ustanovil prozatímní e, výbor, který bude vyšetřovat právě daňové úniky a daňové podvody e, na základě těch luxlíků. Já se domnívám, že se jedná o něco, co má eminentní význam a že opravdu je třeba podpořit vznik takového výboru. A já si dovolím apelovat na komisi a zejména paní komisařku pro hospodářskou soutěž, která je zde mezi námi, aby se rovněž ujala této problematiky. A malá otázečka k zítřejší diskusi. Najednou už se nejedná o otázku státní pomoci, když tam bude pan komisař Moskovisi. Možná byste se k tomu mohla vyjádřit, ale zároveň téměř jsem zapomněla eh, paní komisařku vás znovu přivítat v parlamentu a na půdě našeho výboru. A ve světle našeho dnešního slyšení mám na vás otázku, která se týká úlohy DG Competition v rámci jednotného řešení problému bank, čili to SSM. Musíme být, komise tedy bude dozorovat ve velice krátkých lhůtách a v úzkých předělech a to z způsobem solidním eh, způsob toho, jak ty banky to řeší. A my máme pochybnosti, zase to komise bude schopna takto krátkodobě zhostit správně. Jaké konkrétní kroky jste přijala, jaká opatření a jak budou fungovat vaše interní procedury, které zajistí, eh, že ty eh, postupy budou rychlé, rozumné a zároveň solidní, tak, aby obstály před jakoukoliv kritikou. I was, I was just informed... Děkuji. Ano, byla jsem informována o tomto výboru, speciálního výboru, který by měl širší kompetence v oblasti úniku daní. Jistě je to možno získat ucelenější obrázek, protože já to vidím z hlediska hospodářské soutěže, ale pak je zde i obecnější pohled daňovo-legislativního charakteru. To je jeden z důvodů, proč jsem se zmínila o tom návrhu CCCTB společného ehm, daňového základu podniku. To by právě spadalo do odpovědnosti takové výbory. I národní výbory by mohly hrát důležitou roli, protože ano, máme zde národní legislativu v oblasti daní, státní pomoc, hospodářská soutěž na národní úrovni a poté evropskou úroveň. Jelikož v oblasti daní potřebujeme jednomyslnost, Všichni asi víme, jak daleko by se mohli v této oblasti ještě zajít. Já myslím, že má prognoza v tomto ohledu není optimističtější než vaše. Čili ano, mohli bychom inspirovat tyto aktivity, nespadá to do mých kompetencí, organizace tohoto výboru. Ovšem jistě i národní parlamenty by mohly k tomu něco říci. TG pro hospodářskou soutěž, já ano, s tím souhlasím, budeme mít um, k tomu, co říci i do budoucna, pokud je o SRM mechanismus, protože tam je samozřejmě i otázka státní pomoci, což je oddělená od toho jednotného mechanismu dohledu, tím se budou zabývat organizace dohledu, měli bychom z dlouhodobého hlediska se podívat na udržitelnost v oblasti státní pomoci, a my se budeme snažit o to, aby to spadalo do našich kompetencí, protože já souhlasím s tím, že otázka rychlosti zde je rovněž zásadní když eh, krize vrcholila, jistě bylo to možná ještě urgentnější, ovšem my se budeme snažit udržet to na vysoké úrovni, tuto prioritu a mít rychle k dispozici všechny vědomosti, dodatečné znalosti, dále spolupráce v této oblasti jednotného mechanismu pro řešení problému bankami. To uděláme. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní Fabio De Masi za GUE NGL. Děkuji, děkuji za úžasnou výslovnost mého příjmení. Neskutečně, to, to bylo upřímné. To jsem myslelo upřímně. Luxembourg Leaks nebo Juncker Leaks, jak já tomu říkám. Vážený pane komisáře. Vážená paní komisařko, vy jste se zmínila o tom, že mnoho z těchto věcí, které vidíme v Lucemburku, jsou vlastně právně v pořádku a to může být problém, protože ano, je to opravdu šílená situace, že ztratíme například asi jednu, jeden bilion ročně v důsledku daňových úniků a my poté nemáme základní prostředky na infrastrukturu a tak dále. To je opravdu šílená situace. A vy jste se zmínila o tom, že pracujete na konsolidovaném základu daně pro podniky CCCTB, ovšem já si myslím, že bez minimální mm, to zdaňování společného to prostě nebude možné. To by mohlo ještě zintenzivnit konkurenční boj v této oblasti. Proto dovolte několik dotazů. Je pravda, že plnění ze strany Lucemburka nebo, nebo um, spolupráce s um, komisí je lepší od okamžiku, kdy pan Juncker již není na národní politické scéně. A druhá záležitost, asi se budete muset rozhodnout, zda zahájíte takový případ proti Lucemburku a na základě jednacího řádu by mělo toto rozhodnutí být uděláno kolektivně, jak zajistíte, že tam nedojde k žádnému konfliktu zájmu na straně pana Junkra? Eh, jakým způsobem to bude fungovat, jakým způsobem tomu zamezíte, co eh, uděláte, aby tomu tak nebylo. A pokud dojde k takovému caseu proti Lucemburku, například Amazon nebo problémy s svobodným obchodováním preferenční, eh, zacházení a tak dále, pokud zahájíte takový case, Myslíte si, že pan Juncker je na vhodném místě jakožto předseda komise? Prosím, abyste odpověděla ano nebo ne a pokud nejste schopná takto odpovědět, umožním vám alternativu, pokud byste měla eh, něco doporučit panu Junkrovi řekla byste I do it my way, jako Frank Sinatra, nebo try to say goodbye od Bocelliho, nebo uh, Je ne regrette rien od Edith Piaf. Co byste mu doporučila jako takovou hlavní písničku? Takže, paní komisařko. No já prosím, abyste po mně nechtěli, abych zpívala sama, protože to by, to by mohl být nepříjemný zážitek. Hodnotit to můžeme různě. Ten dopad eh, CCCTB. Já osobně si myslím, že by takový konsolidovaný základ pomohl, že by to pomohlo podnikům, které nevy, nezneužívají tzv. daňové plánování. Aniž by to mělo nějaký dopad na náklady, zapojení různých um, právníků na různých stranách, aby jsme to nějak vyvážili, aby to fungovalo dobře. Samozřejmě máme zde různé pohledy na tuto problematiku, to je normální. S <clears throat> Lucemburg, ano, se spolupráce zlepšila. Já nějak se nezabývám tím, proč tomu tak je. Nesmírně mě těší, že tomu tak je, protože naše práce je tím snadnější. To byla první otázka. Druhá. Nové casey, nové případy. My jsme udělali rozhodnutí otevřít takové čtyři nové případy po v určitých předběžných šetřeních a dva ze čtyř z těchto rozhodnutí jsou již veřejná. Třetí bude zveřejněno za několik dní. Tak, jste se mohli podívat na předběžná šetření a proč to vedlo k určitým, řekněme, pochybnostem v tomto ohledu a proto jsme se rozhodli zahájit tato řízení. Já skutečně se zatím nezaznamenala nic, co by mi nějak svazovalo ruce, naopak to, co jsem zaznamenala, a doufám, že i v průběhu slyšení to bylo jasné, že mám volné ruce v těch věcech, které já považuji za správné v rámci těchto případů. Třetí věc. Nechci spekulovat, to je zásadní. Protože pro některé podniky není úplně správné eh, v podstatě, mm, aby tam došlo k těmto rozhodnutím, aby věděl, vůbec, co mají platit. Ovšem, pokud nejsou férová, pokud tam dojde k určitému porušení eh, hospodářské soutěže, například v té státní oblasti, to je zásadní. Protože proto právě já nevěnuji pozornost eh, těmto osobním záležitostem, ale spíše se dívám na to, jak posunout mou práci, protože nechci jenom zasahovat, aby došlo k zasahování do no, hospodářské soutěže, ale i veřejné rozpravy. Prostě to by mohlo narušit um, tyto záležitosti mnohem více než jakékoliv osobní záležitosti. Děkujeme. A nyní za zelené. Pan Michal Reman, děkuji váš, na paní komisařko za to, že jste mezi námi. Se šestou. Jsem šestým, čili mám určitou výhodu. Časovou. Ve vaší odpovědi vždy hovoříte o tom, k čemu dochází momentálně. Ne nějaký širší pohled na následujících pět let a na to bych se rád zeptal. Zmínila jste se o tom, nové informace u Wikileaks, že tyto informace vezmete v potaz. Já doufám, že uděláte ještě více. Plánujete zahájit šetření v následujících pěti letech, nebo položilo by to jinak na konci vašeho období funkčního. Domníváte se, že evropský daňový systém, obcházení daní, vyhýbání se daní, že by to mělo být kontrolováno vašimi eh, vaším úřadem kompletně a plně. Je to váš politický cíl? <clears throat> Hovoříte, že podporujete společný základaně, podporujete i národní vykazování nadnárodních společností, tak jak jsme to viděli u bank u všech nadnárodních společností. Je to váš politický cíl v následujících pěti letech. A trošku jste se vyhýbala odpovědi na politiku pana Junkra, je pro vás politickým cílem to, aby takové plány pro, nebyly možné v těch následujících, už po, tě, po uplynutí pěti letech, to znamená, aby teda vlády nemohly takto uhýbat ním. Děkujeme. Prosím, paní komisařko. Děkuji. Myslím si, že tyto otázky prokazují velikou důvěru v mé schopnosti. Asi bych měla být skromnější, protože já jsem samozřejmě sledovala různé návrhy v oblasti daní komisařem Šemetou. Sledovala jsem rozpravu na radě o daňových otázkách, politikách pro tuto oblast. Já mám pocit, že je obtížné nalézt jednomyslnost pokročit v otázkách daní. A myslím, že i kdybychom spojili veškeré úsilí na straně komise, Evropského parlamentu, že nás čeká ještě ohromná spousta práce v přesvědčování členských států v tom, že potřebujeme více společného společné legislativy u zdaňování podniků v Evropě. Myslím, že je to zásadní rozprava. Já se tomu nějak nevyhýbám, vůbec ne. Ovšem, nemělo by to zabrat veškerý náš prostor, to momentum toho, co můžeme udělat nyní, v současné době. Finalizovat otevřené případy, tím se poučíme, uvidíme, co se děje. Ale a s touto vědomostí, s tímto povědomím rozhodnout o dalších krocích. Ne, protože bych vám to tady nějak nechtěla říci. Myslím si, že je důležité k tomu přistoupit tak, abychom dosáhli výsledku a ne prostě zahávat úplně cokoliv, kdekoliv, ale pracovat strukturovaným způsobem. To znamená, zahájené, otevřené případy musíme finalizovat a na základě poznatku z těchto caseů se rozhodnou, za otevřeme další, zahájíme další. Já nevím, pravděpodobně tomu tak bude, nevím. Děkujeme říkal pan předseda a nyní za nezařazené pan Sario Nopulos má slovo. Děkuji za slovo, vážená, vážený pane předsedo. Vážená paní komisařko, zmínila jste se o nesmírně eh, obtížné situaci pro banky. U nás v Řecku víte, jak ta situace vypadá velice, velice zlé. Trojka mm, dochází ano, k řízení bankovních úvěrů, které jsou nesplaceny a tak dále. Hlavním kritériem v této oblasti je zabývat se především eh, například Mm, půjčkami pro velké podniky, zatímco malé a středně velké podniky jsou v podstatě, eh, mají obrovské finanční problémy, nemají možnost získat hypotéky, nemají možnost získat žádné úvěry pro mm, nezaměstnané, pro chučí vrstvy. To nezmění absolutně nic u nás. Ta situace se vůbec nezlepšuje protože víte, že tato situace vlastně je stejná již poslední několik let. Od 1. 1. 2015 dokonce lidé budou mm, jim odnímány jejich domovy, budou přicházet do své o nemovitosti a tak dále. Toto všechno bude představovat začátek katastrofy u nás v Řecku, ale nejenom v Řecku, protože pouze velké, velké podniky budou mít veškeré pravomoce, možnosti a my si myslíme, že tato hospodářská soutěž prostě by neměla zde, neměly by zde být podmínky pouze pro velké podniky, znamená od 1.1.2015, 2015, co uděláme, aby naše lidé nepřijali, tisíce našich lidí nepřišli o své domovy. Děkuji. Děkujeme. Eh, vážená paní komisařko, prosím, máte slovo. Já se na to asi mohu trošku dívat jinak na ty stres testy, na eh, revizi, hodnocení kvality aktiv, eh, protože to, co já jsem viděla, jsem viděla to, že ten bankovní sektor je zdravější, než tomu bylo před rokem. Máme zde větší kapitál a pouze asi 13 bank z 8 členských států měli čistý úbytek kapitálu. Žádná z těchto bank nám dokonce ani se nás neobrátila s potřebou státní pomoci a to je podle mého názoru pozitivní. Nemění to situaci pro jednotlivé rodiny v Řecku. Ovšem je to krok správným směrem ke zdravějšímu, stabilnějšímu bankovnímu systému, který snad poté začne eh, půjčovat i malým a středně velkým podnikům. To je finanční sektor, bankovní sektor by měly hrát odpovědnou roli v reálné ekonomice. Umožit eh, financování nových podniků, růst kapitálu a tak dále. To je důležité, abychom viděli to světlo na konci tunelu. A když samozřejmě jsem si vědomá toho, že pro mnoho především mladých lidí je tento tunel příliš dlouhým tunelem. Děkujeme, říká pan předseda. Jako další EPP. Děkuji vám. A děkuji vám, že jste přišla mezi nás a otevřeně se bavíte o otázkách, které nás všechny velice zajímají. A, a trváte na tom, aby se tyto velice citlivé věci řešily důkladně. Řada z nás se tady vrací k daňovým únikům. Je to dáno tím, že tady vnímáme určitou tedy pocit nespravedlnosti, který pocitují evropští občané, když se jim zvyšují daje, eh, stejně jako malým a středním podnikům, a zatímco velké podniky jsou schopné eh, se někde dohodnout a uniknout eh, daním, které my všichni musíme platit. A tento pocit, myslím, bychom měli řešit. Zapadá to do takové komise poslední šance. Tohle je opravdu poslední příležitost vyřešit tyhle otázky, eh, které opravdu evropští občané jasně kladou v té debatě. Já bych vás ocitovala. Jste říkala, že, že ty informace jsou díky novinářům venku. A nejsou to všechny ty informace, eh, které jsou třeba. Já to potřebuji víc od národních úřadů, jste říkala. Já vím, že eh, můj stát Nizozemsko je také eh, zapojen do těchto konstrukcí a my bojujeme s tím, že úřady, daňové orgány nevydávají tyto informace vám, nedávají ani Národnímu parlamentu. A já s vámi sdílím názor, že ty čtyři případy nám umožní analyzovat, co se teď děje. Ovšem toto poznání bude eh, omezené v čase, protože budou vytvořené eh, nové eh, individuální konstrukce a vy budete asi potřebovat hodně dalších případů a myslím si, že budete tak trochu zaostávat za realitu, protože budou vymyšleny jiné věci. A otázkou je, jak bychom vám mohli eh, pomoci. Tady v téhle místnosti říkají lidé, že tyhle daně, to by mělo být úplně jasné. Já si nemusím úplně souhlasit. Evropský parlament a Evropská komise by měla vědět, co je v těch jednotlivých rozhodnutích, alespoň obsahově. Vám by to pomohlo, co s, abyste věděla, co se děje, protože bez toho nemůžete navrhnout nic. Pomohlo vám by tedy, tedy eh, vědět, co se děje uvnitř těch národních daňových mm, ujednání, paní komisařko? Ano, pohled dovnitř do eh, rozhodnutí daňových orgánů eh, by nám umožnil eh, strukturovaný přístup. Já samozřejmě chápu, proč tohle je diskutabilní. Stejně jako cokoliv jiného. Také si myslím, že bychom zacházeli příliš daleko, kdybychom řekli, že každé to rozhodnutí daňových orgánů by mělo být veřejné. Vždycky tam bude eh, nějaká důvěrná obchodní informace, způsob eh, fungování. A to je třeba zajistit, abychom umožnili podnikatelům vzkvétat, což bychom chtěli. Ale pokud eh, jde o nás, my bychom opravdu rádi znali ta rozhodnutí jako taková. Jeden z důvodů, proč jsem navrhla, aby národní parlamenty byly patřičným parlamentem, kdyby eh, se Evropský parlament rozhodl zřídit takový výbor, by bylo přesně z tohoto důvodu. Protože potom přesně by najednou mohl být veden eh, niancovaný, vyvážen dialog a podařilo by se nám vylepšit veřejnou rozpravu o eh, zdanění, daňových únicích, daňových systémech a potírání eh, daňové konkurence v Evropě, protože ono eh, ty eh, pultové daňové sazby jsou jiné než ty skutečné v Evropě. A takovouhle debatu to já bych velice vítala. Děkuji za socialisty a demokraty. Teď Libor Sany. Děkuji. Pane předsedo, eh, paní eh, eh, komisařko, musím se přiznat, že jsem nový poslanec a proto nemám tolik odborných znalostí jako kolegové. A nejsem zároveň naivní. A rád bych se zeptal na několik věcí, které jsou také pochopitelné na evropské úrovni. Mm, I souvisejí s mojí vlastní zemí, s Maďarskem. Já jsem se zamýšlel nad tím uh, eh, eh, lusemburským únikem. A upřímně řečeno, sám ani nechci zacházet do toho, co se dělo v minulosti. Mně, jako pro skromného maďarského poslance, mně je jasné, že je mnohem lepší eh, platit daně v Lucembursku než kdekoliv jinde v Evropě že to prostě dává smysl. A teď my se najednou díváme, podívejte se, ono to tak opravdu je. Jo, je. Mým úmyslem v nadcházejících pěti letech, nebo čtyři a půl, nehledat odpo- právní odpovědi na minulost, ale hledat politické eh, odpovědi na budoucnost. Já jsem pokusně poslal několik dopisů eh, předchozí komisi. A odpověď vždycky byla, no tak z něj pravidla. A já se tedy ptám, že pokud veřejné mínění eh, si myslí, že něco eh, je správně, tak proč to nezměníme? Také jsem pochopil, těch různých slyšeních různých komisářů, že zdanění může být eh, eh, jedna jediná věc, která, eh, kterou mají na starosti členské státy a Evropské unii, do toho nic není. To je signál, který neustále vydáváme někdy ve velmi formu tedy složitých sděleních. My, komise, Evropský parlament, eh, rada, bychom mohli udělat eh, to, že eh, pojmenujeme skutečné problémy. A jeden z mých problémů je, že zdanění je v Evropské unii je tak různorodé. Například na potraviny je někde DPH 0, u nás 27. Maďaři prostě říkají, my si nejsme rovní s ostatními. Tak ale každopádně. Prostě je zjevné, že několik věcí si musíme probrat, ale nejdříve bych eh, řekl, nebo bych byl rád, abyste eh, vy mm, sehrála důležitou úlohu při eh, potlačování korupce, ale také, že to někdy s přihlednutím k tomu, že korupce není nikdy jenom na straně těch společností, ale i státu. Já bych si dovolil jednu Mm, eh, poznámku, mm, když chcete eh, odpovědět od paní komisařky, tak byste měli zkrátit tu svoji otázku, to bylo snažší. Já eh, jsem velice nová komisařka, tak plně respektuji mm, nové poslance. Podívejte někdy. Právní řešení minulosti jsou cestou k řešení, hm, hledání politických řešení do budoucnosti. Člověk je moudřejší a ví, jak věci fungují. A z takového východiska je potom možné tedy změnit veřejnou debatu. A V tomto ohledu opravdu potřebujeme eh, velmi silné partnerství mezi Evropskou eh, komisí a radou a parlamentem. Protože eh, z hlediska hospodářské soutěže prostě můžeme udělat to, co můžeme udělat. Ale zároveň jsou tady velice důležité daňové otázky, které je třeba projednat s radou i parlamenty. To je situace, kdy eh, se veřejná debata vyvíjí a mění. Pamatujte, že bylo možné eh, získat automatickou výměnu informací k eh, příjmům v učiněním v jiných zemích než tam, eh, kde byli zdanitelé. To jsme si mysleli, že před pěti lety eh, není možné. Teď se to mění, či změna je možná, pokud vytvoříme eh, koalici mezi radou, parlamentem a komisí. Tak za frakci EPP Flivio Matušel. Děkuji, paní komisařko. Já doufám, že ty fotky, eh, které eh, si eh, vás, které si tady, tady lidi, lidé fotí z vás, budou užitečné. Před několika týdny vaše generální ředitelství získalo, tedy mělo návštěvníka z firmy RNST Works. To je, myslím, tak trošku příznačné. Je zřejmé, že eh, že tyto eh, hutě byly eh, prodány finské firmě a následně potom ta transakce byla odvolána, protože Finové měli dominantní pozici a proto se vlastnictví vlátila firmy, firmě ThyssenKrupp. Ovšem eh, eh, Krupp nechtěl zachovat takovou zaměstnanost a propustil několik set lidí. Konkurence ze strany ocelářského eh, průmyslu v Asii je obrovská. A já bych se rád v tuto chvíli pozastavil nad takovými, nad, nad těmi rozhodnutími, kde se hovoří o dominantní pozici. To opravdu neopovídá skutečnosti. Máte nějaké opačné informace, pokud jde o eh, ty eh, rozhodující eh, pracovníky, které jste přijala. Jde o 300 italských rodin, kterým bruselská byrokracie opravdu nepomáhá, jim vzdálená. Paní komisařko? Já doufám, že zjistíte, že to zjistíte. Jeden z našich cílů je pracovat na eh, růstu a vytváření nových pracovních příležitostí. Někdy samozřejmě eh, podniky trpí a pracovní eh, místa a jsou rušená. Někde to trvá, než jsou obnoví v jiných sektorech. U téhle konkrétní věci už bylo přijato rozhodnutí a mm, navrhovaná opravná, napravná opatření pro tuto fúzi byla přijata a oni o tom teď, na tom teď pracují. Já si samozřejmě uvědomuji tu bolest, kterou to způsobilo. A řešení se budou hledat. A doufám, eh, že se budou hledat na straně eh, vlastníků firmy. Protože eh, v našem úřadu nebo v DigiCom tohle prostě na to, to na nás neleží. My jsme udělali to, co jsme měli podle pravidel hospodářské soutěže udělat. My jsme dohlédli já si dokážu představit, jak to bude eh, obtížné pro eh, ty eh, zaměstnance, kteří tedy prošli touto restrukturalizací. Děkuji a teď analýze DOS za SAD. Tak to je opravdu osvěžující. Zase bych vás ráda zde přivítala jako naši komisařku pro, pro hospodářskou soutěž. Eh, budu se těšit na spolupráci, ale vrátím se k té základní eh, věci, asi se vztah zdanění a konkurence. Vyslechla eh, jsem si vaše odpovědi velice bedlivě a myslím, že tři otázky tady ještě zůstávají. Za prvé, jak víte, trvalo 80 novinářům 6 měsíců, než přišli s tím lucemburským únikem. Čili uh, snažme se uh, říci konkrétněji, jak se situace změní do budoucna. Bude se snažit komise uh, zjišťovat uh, ty informace sama a ne jenom s tiskou. Mohla byste nám prosím říci konkrétně, jak prakticky vy a vaši úředníci budete spolupracovat s komisarem Moskovičem a jeho úředníky uh, společně, abyste bojovali na uh, vyhýbání se, proti vyhýbání se daním? A neměli byste sami iniciativně eh, vyhledávat eh, eh, zneužívání státní pomoci a tyto případy? A potom, a to je fundamentální otázka, hodně jste hovořila o tom, o koluzi mezi státy a firmami. A že to je problém, protože je to určitým způsobem státní pomoc. Ale já si myslím, že situace, kdy některé firmy platí eh, de facto nulové daně sama o sobě, je proti hospodářské soutěži. Není to jenom můj pohled, je to pohled i podniků v mém eh, volebním obvodu a řada z nich se nachází v krizi. Vím, eh, ať už se jedná o malé kavárny, které krachují, protože nejsou schopni konkurovat velkým hráčům, kteří se přesouvají daňově někam jinam. To samé eh, prodejny, eh, prodejny desek eh, nejsou schopné konkurovat někomu, kdo platí nulovou daň z toho, co prodává. Já vím, eh, že eh, vy tady voláte po veřejné debatě, ale já eh, vás vyzývám, vy jako člověk, který zastupuje tady hospodářskou soutěž, pracujte s námi na změně debaty o zanění, tak aby se uznalo, že tohle je nad rámec státní pomoci. Je to otázka hospodářské soutěže a tohle strašně poškozuje hospodářskou soutěž po celé Evropě a zejména malé a střední podniky. Děkuji. Paní komisařko, prosím. Jedna z velmi důležitých věcí, když chceme dosáhnout pokroku, je spolupracovat se členskými státy a získávat informace, o které členské státy požádáme. A z tohoto důvodu, jak už jsem eh, se to dotkla dříve, eh, z některé členské státy požádali o hodně informací a některé eh, z nich se k tomu postali postavili tak trochu eh, zdráhavě. Dokonce tak, že jsme eh, museli požádat soud, aby nám eh, donutil je poskytnout ty příslušné informace. Naštěstí se spolupráce od té doby zlepšila a já doufám, že se bude zlepšovat i nadále. Myslím si, že ve všech, zájmu všech, abychom měli velmi úzkou spolupráci s úřady v jednotlivých členských státech. Tohle je velice konkrétní věc, protože potom získáme nějaké informace něco získáme z uniklých informací do tisku a uděláme si nějaký, ale potřebujeme komplexní přehled. My samozřejmě i nadále budeme eh, pokračovat eh, s tou eh, úkolovou skupinou pro daně, tak, aby spolupracovala i s dalšími zaměstnanci DG.com, aby to nebylo jenom na nich. aby eh, sbírali informace, eh, které jsou k dispozici eh, ve zbytku našich služeb. Aby to měli k dispozici, až to bude třeba. A možná, že to bude tak trochu iritující, ale myslím si, že je velice důležité přijímat strukturované kroky, tak abychom byli chytřejší, abychom získali více zkušeností. U těch čtyřech otevřených případů eh, jsme něco takové udělali. Teď jsou ta eh, rozhodnutí eh, veřejná u dvou, u toho třetího to bude zveřejněno tento týden a to bude příležitost, aby třetí strany mohly se vyjádřit. A to je také důležitý zdroj informací. Takže pokud další třetí strany se budou vyjadřovat k těm zahájeným šetřením, tak to bude také pomoc. Protože pak budeme mít víc informací hm, a budeme schopni pokračovat rychleji. Já si samozřejmě uvědomuji, to, co říkáte, a sdílím eh, některé vaše pocity, ale my jsme eh, přijali, že tady máme daňovou konkurenci a že eh, se toto bude moci změnit jedině jednomyslně na evropské úrovni. A proto myslím, že nás čekají dlouhé debaty. Srdečné díky a nyní za EPP Werner Langen. Děkuji a srdečné blahopřání ještě jednou paní Saško, k vašemu jmenování. Máme nikoli pouze obrovskou důvěru je vás, ale rovněž velké naděje, že na základě vašich zkušeností budete aktivně hájit nezávislou politiku um, tržní konkurenceschopnosti. Ono to není vždy taková samozřejmost. Tady bude záležet na tom, jak budete akční a jak budete schopna si zachovat tu rovnou páteř. Já už v tom výboru působím přes 20 let, takže možná si můžu dovolit i takový úsudek, co se nepovedlo. A vrátím se ke dvěma případům, které eh, u vašich eh, předchůdců se objevily. Jedna, zdrženlivost komisaře k tématu Google tam víme, že jsme měli pět řízení a bylo velice urgentní rozhodnout o um, skoncování s tou nadřazeností, s tou dominancí na trhu. A bohužel pan Almunia nebyl ochoten v tom okamžitě jednat. Spíše koukal takhle do budoucna. A druhá věc, Eh, úloha parlamentu v budoucím utváření politiky v oblasti eh, hospodářské soutěže. A já bych prosil, zda by bylo možné se zamyslet nad možností zapojit parlament v rámci normálního spolurozhodování jako spolulegislátora, čili um, posuzování, jaká bude úprava de minimis, jaká bude legální státní pomoc, jak budeme moci vaši politiku posílit posílit vůči radě při spolupráci parlamentu a vytvořit ještě solidnější eh, právní základ. A k tomu ještě patří jedna věc, něco, co se nekonalo, totiž spektakulární případy o státní pomoci byly překotně rozhodovány. Například hovořilo se o 500, eh, 500 milionech u toho norimberského um, ringu, Tam mě řekl komisař vysloveně v předvečer, že se té argumentace bude opakovat a pak už se to 1. října rozhodlo. Já mám na vás prozbu, abyste se svými odborníky tu novou argumentaci proskoumala a případně ji buď zrušila nebo upravila, protože jinak to znovu bude taková překotná záležitost a z toho nevzejde nikdy nic dobrého. Děkuji, paní komisařko. No, já myslím, že tady vlastně byla tři různá témata zmíněna, nikoli pouze dvě, jak jste se to snažil se skopit. E, to, e, ta kauza norimberského ringu, tam nemám v úmyslu se k tomu vracet a znovu to otvírat. Druhá věc, zapojení Evropského parlamentu. Tady záleží na tom, abychom hovořili a vedli jednání předtím, než nastane určitý legislativní krok. Nyní máme tu šanci u pravidel pro státní pomoc, otázka de minimis, blokové výjimky. A objeví se ale i nové otázky, objeví se bílá kniha, další záležitosti. Já tomu budu velice přípustná, abychom měli jasně soustředěnou debatu, než vůbec to začneme sepisovat, abychom Takže nyní máme možnost se snažit pracovat něco novém, jinak víme, jak vypadá řádný legislativní postup v té oblasti. Ale konstruktivním způsobem můžeme vzájemně spolupracovat tak, abychom i se lépe poznali a obohatili. Ta otázka Google. Z mého pohledu je důležité se nejdříve s celým případem důkladně seznámit a zároveň se seznámit i s pohledy a postoji těch, kterých se to přímo týká. Poslední opravné prostředky, které navrhl Google, samozřejmě jsou na to určité názory, ty byly předneseny, ty jsou složité, mají mnoho různých aspektů. Proto musíme velice pečlivě rozhodnout o dalších krocích. A e, čím více máme prostor pro rozhodování, tím více záležitostí se do toho dostane a tím více času potřebujeme, abychom dosáhli žádoucí rovnováhy, protože pokud opravdu otevřeme všechno, tak to zabere velice mnoho času. Děkuji za socialisty a demokraty. Van Kofat. Děkuji, pane předsedo. Já rovněž vítám paní komisařku eh, po velice úspěšném slyšení, které zde proběhlo. Zdůraznila jste, jak je pro Evropu zásadní, že zde bude vládnout férová a svobodná hospodářská soutěž. Samozřejmě, že i já tím pádem se vracím k otázce LuxLeaks a otázce Lucemburku jsme svědky nikoli pouze v Lucemburku, ale i jinde, že v podstatě ty firmy se snaží si ty svoje zisky čerpat tam, kde se jim to vyplácí, čili si chodí z jedné země do druhé, americké firmy například, to nechají proplouvat Lucemburskem a to bylo 95 miliard dolarů a z toho jenom miliarda dolarů byla zaplacena na daních. Když se podíváme na to, jak je to objem prostředků, které si tady vypracovaly um, ty americké firmy, což vlastně je um, osekávání příjmů národního hospodářství. Takhle se vlastně spekuluje s tím, kde ty daně platit. A dále, střední a malé e, podniky nemají vůbec přístup k tomu, aby si mohli nějak dohodnout, že budou platit pouze 1% daň. A ty firmy tvoří nová pracovní místa a tam my zoufale potřebujeme. To jsou ty firmy, na záleží. A já chci zdůraznit, vracím se k otázce, která už zde zazněla. Současná pravidla týkající hospodářské soutěže v Evropě, stačí ony? Je to dostačující z pohledu spravedlného přístupu? Všechny země těží a e, získávají díky existenci jednotného trhu. Svobodný pohyb kapitálu a osob. Ale nyní se vlastně objevuje ten jev okrádání vzájemně těch e, na daních e, těch zemí mezi sebou, nebo těch podniků, které to takto provádějí. Takže jedná se v podstatě o nepřímou státní pomoc podnikům a mohli bychom při nejmenším dohodnout, aby jak komise, tak parlament zkusili zatlačit na členské státy. My víme, že je to citlivá otázka, je to nikoli pouze Niz- Lucemburg, ale Nizozemsko, Irsko, jiné členské státy. Mohli bychom se tady mezi sebou dohodnout, že budeme začít tlačit a vědomně působit na členské státy, aby to už neexistovalo, aby opravdu nastala férová daňová politika celoevropsky. Děkuji za tuto otázku, paní komisařka. Ano, chápu vaši logiku. Je to podobné paní Doc. A i ona vlastně se tázala podobně. Zde jde o dvě záležitosti, které se velice jednoduše začnou vzájemně spoluvázat. Jedna je konkrétní. Když dochází k pravidlům či rozhodování o daních. Zda je daňová zásada, o níž hovoříme, férová, zda je spravedlivá, zda je přiměřená. To je velice důležité, protože tady máme otevřené kauzy, které běží, máme už určitý právní základ a máme určitá fakta a v té věci, pokud můžeme konat, tak bychom konat měli musíme s tím něco udělat. A samozřejmě, že vyslechneme jak daný členský stát, tak danou firmu, vše vezmeme v úvahu a musíme jednat. A pak je druhá otázka. Ta konkurence, ta hospodářská soutěž v daňové oblasti v podstatě. A s tím žijeme. To už celá dlouhá léta akceptujeme. Jsou tedy nikoli pouze legální opatření, která přijímají určité země a která umožňují podnikům se přesunout eh, se země s vysokými daněmi do země s, nimi, s nízkými daněmi. A pak ještě existují i ujednání, která jsou jakoby za zavřenými dveřmi někde v kulorech a která vedou k nízké daňové sazbě. A tady musíme tu debatu zintenzivnit o té druhé záležitosti. Přičemž je to samozřejmě delikátní věc, protože to se váže na politické rozhodování v členských státech a navíc ještě na radě musíme dospět k jednomyslnosti, takže tam nejde pouze o spolupráci komise a parlamentu. Pak máme ještě otázku, jak se shodne komise, parlament a rada, aby přijala ta rozhodnutí, která by zde byla nutná. Děkuji a poslední z EPP Gunnar Heckmark. Děkuji. Velice vás vítám, moje dánská sousedko. Já mám dvě otázky. První týká se diskuse o bankách, kterou zde vedeme. Sami všichni vidíme, že stále více bank musí být rekapitalizováno, No a tam často to je tak, že pokud to udělá stát, dostane on něco zpátky, anebo zda, stát začne tu banku vlastnit a tím si to ti občany nějak vynahradí. Takže otázka, jakým způsobem ta rekapitalizace bude probíhat. Ale druhá věc, to je taková širší záležitost. Mně připadá zajímavé, že když hovoříme o státní pomoci a zároveň čteme v médiích o tom, že se něco děje v Lucembursku a vlastně tam je nízká sazba, tak najednou nám uniká, že to ve velkém, ta ujednání ve velkém vede k porušování hospodářské soutěže. A moje otázka zní, jste připravena k tomu, abyste nastolila transparentnost na vyšší úrovni. Kam proudí například unijní pomoc, kam proudí státní pomoc? Jste připravena pokročit v oblasti nastolování, snižování státní pomoci, protože to jsou v konečném důsledku daňoví poplatníci, kteří hradí různé aktivity a ty velice často porušují hospodářskou soutěž. A pokud jste odvážná, paní komisařko, a to já si myslím, že jste, tak tam máte velké pole působnosti. Děkuji, paní komisařko. Já si myslím, že ano, důležité je zdůraznit, že i v budoucnu se v oblasti bank bude brát v úvahu i případná státní pomoc, protože i když stavíme tu bankovní unii a máme eh, tu směrnici o řešení problému bank, otázka eh, státní pomoci bankám nez, nezmizí, protože ty principy budou muset existovat a budeme muset mít nějaký způsob posouzení, zda ta pravidla jsou dodržována, například dlouhodobě a podle schopnosti takže se chceme ujistit, že eh, naše kompetence v DG.com jsou relevantní a budou to schopny provést i do budoucna. A důležité je úse spolupracovat s tím eh, úřadem pro řešení problémů bank nebo s tím odborem v rámci Evropské centrální banky a tam samozřejmě se vynasnažíme, co nejvíce to půjde. A druhá věc, státní pomoc a transparentnost. Tady si myslím, že důležitý první krok už učinila um, ta harmonizace státní pomoci, kde mnoho členských států zveřejňuje v rámci úpravy eh, obecného přístupu en bloc to jsem ani nebyla já, to byla zásluha mého předchůdce, ale ani to nebylo nekontroverzní, protože jak říkáte, ne vždy je vše takové jasné a lehce se to zde říká, jak se utrácejí peníze daňových poplatníků. A já se budu snažit to sledovat tak, aby opravdu ta transparentnost nastala, což je jádrem té reformy. A samozřejmě pak budu zvažovat ty následující kroky, které umožní jak daňovým poplatníkům, tak občanům i um, voličům posoudit, jak se jejich peníze utrácejí. Děkuji, paní komisařko, že jste tady opravdu přišla mezi nás. Děkuji panu Hekmarkovi, který nás zpátky přivedl k tomu jádru, k tomu těžišti vaší činnosti, od kterého jsme se trochu odklonili. No ale samozřejmě to tady budete zažívat pravidelně, že se zde hovoří i o téma těch dnech. Ono opravdu ty zátěžové zkoušky, to nebylo to hlavní horké téma eh, novin a vzdělávacích prostředků, ale spíš právě, jak to vypadá s těmi daněmi. A ještě se při eh, jednom vrátím k něčemu. Ehm, včera rada definitivně akceptovala náš návrh k odškodňování úhradě škod. To je vlastně první případ, kde jsme eh, dospěli k nějakým pravidlům, jak si zde eh, zacházet eh, s hospodářskou soutěží. O tom už bylo i o vašem slyšení něco řečeno a doufám, že i tam budou následovat další právní akty. Takže srdečně děkuji, že jste přišla a budeme se těšit na další spolupráci s vámi. A nyní bod 9 různé. Máme něco? Ne, my nemáme ani vy, milí kolegové, 10. Další zasedání 17. listopadu od 15. do 18.30 zde v Bruselu. Děkuji vám, milí kolegové, a uzavírám zasedání.